Hills ich bitte... Tak, dámy a pánové, eh, poprosím vás, kolegové a kolegyně, usaďte se nám. Máme hodně nabitý program na dnešní odpoledne a nyní za námi přišel a já tímto vítám pana ministra pro klima, energetiku a budovy eh, pana Martina Lidegarda. Vítáme vás zde ve výboru pro životní prostředí v Evropském parlamentu. Eh, vaše kolegyně, paní ministrině, mezi námi byla dnes dopoledne a my už jsme úplně napjati na to, co nám chcete říct vy o dánském předsednictví rady a jeho prioritách eh, pro vaši konkrétní oblast. A až nám to řeknete, tak budou mít eh, kolegové poslanci možnost se vás ptát. Eh, bude první kolečko dotazů, na které budete moci odpovědět, a pak bude druhé kolečko dotazů, na které také budete snad moci odpovědět a já vám tedy tímto rád dávám slovo pro váš projev. Thank you well much, Mr. Velmi děkuji, pane předsedo. Jsem velmi rád, že mám příležitost vám představit priority dánského předsednictví. Vám, vašemu eh, výboru, který, byl, který je jedním z nejdůležitějších výborů, pokud jde o eh, veřejnou diskuzi o našich tématech. Jsem rád, a jsem eh, si jist, že bych nebyl schopen plnit všechny své úkoly, kdybych eh, se nemohl spoléhat na vaši spolupráci a na eh, vaše rady. Velmi se tady těším na těsnou spolupráci s vaším výborem a s, Evropskou, s Evropským parlamentem v nadcházejících měsících. Hlavní starostí členských států je kritický stav eh, evropského hospodářství a finančních záležitostí. Co by politikové, musíme využít obrovských šancí a úkolů, které nyní před Evropou leží. Tento parlament, tato unie spojuje různé rodiny, jak všichni víme. Co nás spojuje, je pevná víra, že budoucí svět eh, bude takový, že my na tom budeme lépe, pokud budeme společně, než když bychom byli každý sám. Současná krize vyžaduje, abychom se spojili a abychom eh, zohlednili situaci, ve které se nacházíme a která se mění. Musíme pochopit, že současná ekonomická krize nebude zmírněna, pokud zároveň nebudeme řešit i krizi zdrojů a krizi klimatu, které taktéž čelíme. Během posledních deseti let eh, ceny komodit narostly a to více než eh, v celém 20. století. Eh, ceny ropy dosáhly 148 eh, dolarů za barel v roce, 2008 a to spustilo finanční krizi. Zároveň je tomu tak, že produkce ropy na známých ropných polích klesá. E, změny klimatu e, mohou způsobit migraci a dotknout se našich společností a není žádná věda zjistit, že e, nám nepomůže, pokud nebudeme pokračovat stejným způsobem a pokud nebudeme nic dělat. Pane předsedo, to je také důvod, proč nová denská vláda eh, předložila zákon, který sníží emise CO2 o 40 v roce 2020 a díky tomu zajistíme, že polovina a, nebo, a zároveň zajistíme, že eh, polovina z naší eh, spotřeby energie bude dána větrnou energií. Je to dáno krizí zdrojů, které čelíme my v Evropě musíme zajistit přechod eh, k nízkouhlíkovému hospodářství, které využívá zdroje eh, účinným způsobem. Díky tomu dosáhneme zeleného růstu, posílíme naši konkurenceschopnost a vybavíme se lépe proti eh, cenovým šokům. Průmysl a obchod potřebuje jasné politické signály pro budoucí investice. Potřebujeme jasné milníky pro roky 2030 a 2040. Musíme si si nejprve udělat pořádek, pokud jde o energetickou infrastrukturu a e, musíme splnit cíle stanovené pro rok 2020. To je součást e, vysvětlení, proč e, Heslo Zelená Evropa je jedním ze hla, čtyřech hlavních eh, priorit dánského předsednictví. Ne navzdory ekonomické krizi, ale právě kvůli ní. Náš program je tedy eh, poměrně plný. Evropská rada stanovila, že v roce 2020 by se spotřeba energie měla snížit o 20 v roce 2011 zaplatila Evropská unie za ropu 350 mil, 315 pardon, miliard euro, což je o více než 40 ve srovnání, více ve srovnání s rokem 2010. To znamená, že náš účet za ropu, pouze účet za ropu v Evropě loni se eh, vzvýšil o 100 miliard euro. Je na čase, abychom učinili náš růst zelenějším, ekologičtějším. Je potřeba, abychom finanční prostředky směřovali do investic v Evropě a ne do e, zemí vyvážejících a produkujících ropu. A klíčovým nástrojem e, i v tomto směru je směrnice o energetické účinnosti. My eh, potřebujeme tuto dohodu, protože díky ní, díky energetické účinnosti, může Evropa eh, ušetřit miliardy euro za dováženou ropu a může to být motorem pro, eh, motor pro hospodářskou obnovu v budoucnosti. Kromě toho se odhaduje, že směrnice o energetické účinnosti může vytvořit eh, až 2 miliony pracovních míst. Většinou jsou to místní pracovní místa, která nebude možno přesunout někam jinam. Někteří eh, lidé nejsou spokojeni s určitými aspekty tohoto návrhu komise. Já to naprosto chápu a naprosto chápu, že eh, situace v jednotlivých členských státech se liší. V současném hospodářském kontextu je velmi důležité, abychom byli efektivní z hlediska nákladů. To je jeden z nejdůležitějších bodů naší politiky. Zároveň budeme muset zohlednit eh, situaci v jednotlivých eh, členských státech, eh, klimatickou situaci a to všechno do toho zapracovat, protože my samozřejmě nemůžeme snížit naše ambice. To, co schází do 20% cíle, musí být co možná nejrychleji splněno. Eh, ale můžeme být eh, pružnější, flexibilnější, pokud jde o konkrétní navržená opatření. Eh, v souladu s jasnými očekáváními Evropské rady bychom toto měli považovat za jasnou prioritu a klíčovou prioritu dánského předsednictví. My vítáme názor vašeho výboru a e, to především pod vedením pana poslance Petra Lízeho. E, tím se dostáváme ke klimatické a energetické cestovní mapě na rok 2050. Já jsem tedy pečlivě sledoval vaši práci, především práci pana e, poslance Davise a měl jsem příležitost diskutovat o těchto otázkách s mnoha zúčastněnými aktéry. Tato diskuze je klíčová pro budoucnost budoucí klimatickou politiku Evropské unie. Rádi bychom obnovili diskuze o nízkouhlíkové cestovní mapě na rok 2050, tak aby mohlo eh, vše být přijato jako závěry Rady v březnu tohoto roku. Hlas tohoto výboru a tohoto parlamentu je klíčový pro naši snahu a velmi se těšíme na spolupráci s vámi, tak abychom dosáhli společných zájmů. Současná cena eh, oxidu určitého ve výši 7 euro eh, ne umožňuje přejít k nízkouhlíkovému hospodářství, což byl, byla součást klimaticko-energetického balíčku přijatého před třemi lety. Pokud bychom mohli převést určité povolenky do rezervy, tak bychom vyslali jasný cenový signál a tím bychom povzbudili zelené investice a vytvořili také milník na rok 2030. Pokud Evropský parlament bude i nadále sledovat tento návrh, tak se to stane součástí vyjednávání s radou. Energetická účinnost a použití obnovitelných zdrojů energie jsou klíčem všech scénářů v rámci energetické cestovní mapy. Eh, nejde o to zda, ale jde o to, jak zajistíme eh, obnovitelné zdroje energie a také úspory energie. Pouze E, omezená část členských států chce navýšení e, na 30 v roce 2020. To znamená, jak pokud jde o nízkouhlíkovou cestovní mapu, tak pokud jde o energetickou cestovní mapu, do roky 2030 a 2040 představují důležité milníky pro e, průmysl a další podniky přičemž chceme posílit důvěryhodnost Evropské unie v rámci mezinárodních vyjednávání. Pokud jde o výsledky konference COP17 v Durbanu, Jedná se pravděpodobně o nejlepší dosažitelný výsledek. Díky dobré spolupráci s nejméně rozvinutými zeměmi Eh, aliancí AOSIS a dalšími progresivními rozvíjící se zeměmi se EU podařilo dosáhnout výsledku, který může být nositelem pokroku v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Bylo by potěšením setkat se s mnohými z vás v Durbamu, protože vaše eh, účast podtrhuje to, čeho, v co věří EU společně jako rámcová smlouva OSN o změně klimatu. Je to jasný signál závazku ze strany Evropy v tom smyslu, že všechny zúčastněné strany budou bojovat se změnami klimatu. Po Durbanu je politika pro změnu klimatu EU předmětem velké chvály, a to zcela po právu, protože ačkoliv někteří eh, dospívali k ukvapeným závěrům o rozpadu EU v důsledku krize v době konání 9. prosincové rady, zároveň Unie prokázala svou sílu a pravomoc, kterou má a, a, a sílu, kterou má na světovém, eh, na světovém jevišti. A za to vám děkuji. Nyní je na nás, abychom na toto navázali. Evropský parlament může hrát velice důležitou roli v naší společné snaze o dosažení nové strategické spolupráce se zeměmi AOSIS, nejméně rozvinutými zeměmi a dalšími rozvíjejícími se zeměmi. To musíme udělat, protože výsledky z Durbanu sami o sobě nebudou stačit. Je potřeba zajistit, že můžeme vyplnit prázdný prostor až do roku 2020 a zajistit, že eh, naše nové zbraně budou dostatečně silné, obrazně řečeno. Mnoho z vás má rozsáhlé sítě kontaktů eh, s parlamentáři v těchto zemích a já doufám, že tyto kontakty využijete, abyste posílili hlas EU v oblasti světového boje proti změnám klimatu. Jako výsledek Durbanu vznikají nové instituce a procesy, které v krátkodobém horizontu pomohou zvýšit aktivitu v rozvinutých i rozvíjících se zemích. V dlouhodobém horizontu, jak doufám, vzniknou globální právně závazné dohody pokrývající všechny smlouvy a začnou po roce 2020 také být náležitě implementovány. Ale je také naprosto jasné, že konference COP17 eh, nevykázala jakýkoliv pokrok v snižování globální eh, mezery v tom smyslu, že situace je podobná jako před konferencí COP15. Proto EU a její partneři musí zachovávat stále stálý tlak na méně ambiciozní země tak, abychom uzavřeli prázdný prostor v oblasti globálních emisí a udrželi nárůst teploty v rámci dvou stupňů Tento transitní proces je velkou výzvou pro nás, protože zatím nemáme po roce 2012 žádný ustálený program. Evropský parlament a rada mají velké úkoly. Zkrátka je potřeba dosáhnout dohody eh, v rámci stanoveného koloviště. Předpokládám, že návrh LULUCF o eh, užívání půdy, jejich změnách a lesnictví se do roku 2020 neoslabí, naopak, že se posílí. E, práce na Radě pro životní prostředí začne, jakmile bude uveřejněn návrh komise. Jak doufáme, Evropský parlament bude pracovat paralelně s námi. Těším se na spolupráci e, na tomto tématu i s tímto výborem. Rovněž chceme rozšířit nedávno navrhlou navrhlé nařízení, pokud jde o mechanismus sledování a reportingu v oblasti skleníkových plynů. Chceme zvýšit transparentnost a míru splnění pokynů v celé EU. Předpokládáme intenzivní práci eh, v rámci pracovní skupiny eh, Rady pro životní prostředí a rádi bychom nastavili eh, předběžné podmínky pro existenci takovéto dohody v rámci parlamentu a rady. Připravujeme se na konferenci Rio Plus 20, což bude velký úkol. Jak doufáme, podaří se nám rozvinout stávající pozice EU jako něco, co bude středem celé konference Rio Plus 20. Je potřeba zajistit, aby Pozice EU na konferenci Rio byla v duchu silné spolupráce se zeměmi AOSIS a nejméně rozvinutými zeměmi. E, udržitelné energie požadujeme za klíčový prvek konference v Riu. Zavážeme se k udržitelným rozvojovým cílům, stejně jako k udržitelným energetickým cílům. E, Podobné otázky, myslím, zodpoví i dánský ministr pro životní prostředí, s kterým se setkáte zítra. Pokud jde o změnu nepřímého užívání, užívání půdy, do, dostupné vědecké zprávy ukazují, že zde máme opravdu velký problém udržitelnosti. Vnímám, že většina z vás tento problém a jeho uvědomění sdílí. Uh, a proto jsme připraveni zasadit se o dodatečné vyjednávání změny nepřímého užívání půdy. Nicméně jsme závislí na načasování a na uveřejnění návrhu komise. Pokud jde o nařízení o bezpečnost, um, příbřežních mořských eh, ropných a plynových operací. I zde nacházíme určitou disparitu a fragmentaci mezi legislativou a praxí v jednotlivých členských státech. Vzhledem k důsledkům katastrofy v Mexickém zálivu v roce 2010 je naprosto zásadní snížit riziko takovýchto velkých nehod v, ve vodách Evropské unie a omezit jejich důsledky, pokud by už k takovýmto nehodám mělo dojít. Hodláme zasvětit mnoho svého času eh, k tomuto důležitému návrhu a těšíme se na spolupráci s tímto výborem a s Evropským parlamentem obecně. Pane předsedo, na tomto místě vám a vašim váženým kolegům děkuji mnohokrát za pozornost. Těším se na následující rozpravu a pokusím se, co mi síly budou stačit, zodpovědět vš- veškeré a všechny dotazy, které na mě v tuto vážnou chvíli, v tomto vážném okamžiku v dějinách Evropské unie budete mít. Děkuji vám. Děkujeme, pane ministře. Děkujeme vám za to, že jste nám představil velmi rozsáhlý a ambiciozní program vašeho předsednictví. Nyní tedy zahájíme první kolo otázek poslanců a poslankyň. Nejprve má slovo paní, paní Elizabeta Garnia za EPP. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych poděkovala za to, že jste mezi nás přišel. Ráda bych vám poděkovala za vaši prezentaci. Je to velice přesvědčivé. Myslím si, že ten program je opravdu velice kvalitní. Ano, nacházím se v takovém citlivém období. Proběhla konference v Durbanu. Výsledky této konference byly trochu zklamáním, byly kritizovány. Ráda bych řekla osobně, že nejsem až tak pesimisticky naladěná, protože nejenom pokud jde o Itálii, ale například i o Německo nebo jiné země, často se u nás hovoří, že ideál je v podstatě největším nepřítelem toho, co je dosažitelné. A my to často děláme, prostě snažíme se dosáhnout něčeho ideálního, zatímco bychom měli postupovat trošku konkrétnějším způsobem, pragmatičtějším způsobem, snažit se o dosažení konkrétních výsledků, které poté budou znamenat Eh, pozitivní přínos pro naše občany, protože v podstatě je pravda, že stejně neočekáváme nějaké mm, ideály, něco nemožného, ale opravdu spíše pozitivní dopad. Eh, to je, o co nám jde. Vážený pane ministře, Jedna z takových slabých stránek Evropy, i když je průkopníkem v mnoha oblastech ve světě, takovým nedostatkem je možná určitě ta nedostatečná transparentnost nebo nedostatečná komunikace o výsledcích, kterých se nám, které se nám povedlo dosáhnout. Proto jsem ráda, že zde bude návrh eh, nařízení ohledně monitorovacího mechanismu, pokud jde o eh, skleníkové plyny nebo komunikace o ohledně ostatních jiných aspektů, které se dotýkají klimatických změn. Ráda bych se zeptala, zda plánujete Mm, aktivity na tomto poli. Já si myslím, že je to velice důležité. Pokud jde o nějakou věrohodnost Evropy na globální scéně, je důležité, abychom komunikovali, informovali o našich mm, výsledcích, data, informace. Může to být mm, samozřejmě kontroverzní, kontroverzní, ovšem měli bychom být pragmatičtí, pokud jde o závazky, ke kterým jsme se zavázali i vůči třetím zemím. Toto je opět velice citlivé téma v tomto období, kdy se snažíme jaksi mm, geopolitickou situaci světa ze základu změnit. To je věc, která si myslím jasně zazněla eh, i po Durbanu prostě situace z 90. let eh, eh, se změnila, pokud jde o rozvojový svět, tyto země se dostají do jiné situace, nesmíme je považovat pouze za jakýsi přívěšek eh, rozvinutých zemí, které naopak se nachází v obtížné situaci. 19 z 30 největších ekonomik světa v roce 2050 bude právě um, ehm, z, ze skupiny těchto zemí, které jsou v současné době považovány za zatím pouze rozvíjející se země. Ano, dále je to mm, Kyoto, dále je to mm, ten speciální fond, o kterém jsme hovořili. Já si myslím, ano, je to no, skutečně citlivé období a musíme dělat složitá rozhodnutí. Děkuji a nyní promluví Jolajnen za SAD. Pane předsedo rady, pane ministře Lidegarde, vítejte a blahopřejeme vám k programu dánského předsednictví. Myslím si, že váš výbor pro životní prostředí je tady široce akceptován, protože vy máte podobné cíle a podobný jazyk jako my. V pondělí se koná summit, který by měl uzavřít fiskální pakt, to znamená spoř, eh, úsporný program. Eh, a my máme v podstatě eh, program růstu. Já se tedy ptám, jestli vaše předsednictví předloží návrhy, jak můžeme v Evropě generovat finanční prostředky pro zelený růst, protože v zemích, které v tuto chvíli zažívají recesi, je ochrana životního prostředí, energetická účinnost právě tím receptem, jak překonat krizi. Kromě toho jste správně řekl, že cena CO2 je velmi nízká, že neplní svoji funkci. My jsme tady navrhli, aby 1,2 miliardu, miliard eh, certifikátů povolenek bylo eh, odebráno ze systému a tím by se tedy zvýšila cena. Otázka zní, jestli s tím souhlasíte, jestli to podporujete, tedy to, že ten systém budeme kalibrovat, že to eh, přizpůsobíme tomu špatnému stavu, tomu, že cena uhlíku v tuto chvíli nepůsobí jako motor inovací Cestovní mapa na rok 2050, to je tedy vize na budoucích 50 let. Já jsem stínovým zpravodajem za svoji politickou skupinu a musím říci, že všechno je to zatím velmi vágní. Říká se tomu milníky 2030, 2040. Eh, ptám se, jestli by nebylo možnost toho učinit cíle. Alespoň pro rok 2030 by ty cíle mohly být koncipovány jako cíle závazné, tak aby eh, to mělo větší dopad. Takže vítejte mezi námi a přeji vám mnoho úspěchů. Děkuji. A nyní se dostáváme ke koordinátorům a jako první bude mít slovo pan Petr Líze. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře. Eh, děkuji vám také za to, co jste řekl k energetické účinnosti, protože jsme přijeli dobré stanovisko, což ovšem nebyla pouze moje práce, ale práce všech kolegů. Já si myslím, že to téma je nyní ještě důležitější, než bylo v prosinci, protože včera Evropská unie rozhodla eh, o ropném embargu proti, nebo uvaleném na Irán. A samozřejmě, že tím chceme postihnout Irán, ale také to postihuje nás samotné, protože cena ropy tím pádem vzroste a to, proto bude energetická účinnost ještě důležitější. Musíme se na tom eh, stát více nezávislejšími a díky tomu eh, a potom te, budeme moci snáze používat takovéto akce. Já tedy eh, vás chci pochválit a slyším eh, chvály na vás, že eh, to tak pěkně prosazujete, ale zároveň členské státy říkají, to nejde, toto opatření nepřijmeme. Já si myslím, že v tuto chvíli se musíme rozhodnout. Já bych rád znal váš názor na to, jestli je tu způsob, jak stanovit závazné cíle. A tak ta konkrétní opatření by byla formulována spíše jako doporučení nebo méně závazně. Já si myslím, že eh, proto by nebyl žádný členský stát kromě Dánska a proto bychom se vydali špatnou cestou, kdybychom eh, podporovali právě toto. Ale ráda bych, rád bych na to slyšel váš názor, protože by to celou situaci samozřejmě ulehčilo. A druhá věc, kterou jsem chtěl říci, ETS, systém eh, obchodování s povolenkami. Naše politická skupina nepodporuje všechno to, co říkal pan Jo Leinen, ale myslím si, že nějaký skromný zásah do ETS je potřeba. To především tehdy, pokud se máme soustředit na pobídky v rámci ETS, ne pouze na právo. To znamená, že potřebujeme nějaké peníze, tak abychom ty pobídky mohli vytvářet. A e, čl e, členské státy již e, počítali s těmi výnosy z ETS. Ta cena byla vyšší, nyní je to pouze 7 euro, ale politik který počítá s pobítkami, musí vytvářet také příslušné finanční prostředky. To znamená, že bychom mohli přesvědčit některé kolegy v radě, abychom v ETS něco podnikli. A konečně klimatické cíle na rok 2020. Řekl jste, že um, jen malá část členských států souhlasí s navýšením na 30%. A já se ptám, jestli není na čase, abychom uzavřeli nějaký kompromis, protože ještě tři roky můžeme hovořit o tom, jestli to bude 20 nebo 30%. Já si myslím, že 25% kompromis by byl přiměřený z mnoha důvodů. My jsme dosáhli určitého úspěchu v Darbe Libanu, ale nebyl ten úspěch takový, jak bychom si přáli. To znamená, že by bylo nepochybně dobré, kdybychom z tohoto hlediska učinili jakýsi mezikrok a ukončili konečně ten dlouholetý spor. Děkuji. Další Linda McEwen. Um, Děkuji. Děkuji vám, pane ministře, za to, že jste mezi nás přišel. Děkuji za práci, kterou děláte v oblasti klimatických změn i ostatních oblastí. Já bych se ráda zeptala na dechtové písky. Já vím, že je to záležitost, která je problematická na radě pokud jde o implementaci směrnice o kvalitě ropy a tak dále. Pro nás je to rovněž obtížné, protože my musíme dát souhlas um, se vším, co teda s tím výsledkem z pracovní skupiny ohledně této konkrétní směrnice. A my v podstatě už dlouho čekáme. Čekáme na ta prováděcí opatření, My víme, že je to právě oblast tektových písků, která je problematická. Vím, že tři schůzky již byly naplánovány, že tam došlo ke spoždění, protože v podstatě ta pracovní skupina na raně není schopna dosáhnout rozhodnutí. My jsme zde rovněž měli rozprávu na plenárce, i zde u nás v našem výboru. A my jsme v podstatě podpořili paní komisařku Hedegartovou v této oblasti, my jsme podpořili její stanovisko v tomto ohledu. To znamená, že musí, že ta směrnice o kvalitě Eh, Pali v podstatě by měla hovořit o, tam, o té reálné situaci i v oblasti těchto dechtových písků a tak dále. Máme zde studie k dispozici. Čili já se chci zeptat, jak na to nahlížíte do budoucna, protože my opravdu chceme zajistit to, že ta směrnice o kvalitě paliv bude realizována řádným způsobem a že pomůže dosáhnout cíle, cílu, které jsme si stanovili pro klimatické změny. Nejde o to, abychom tam, řekněme, nějak odložili ty cíle pro třetí země. Děkuji. Jako dalšího zde máme Teodora Dosidoka Kejse, prosím. Thank you, President. Thank you, Minister, for... Děkuji, pane předsedo, a rád bych poděkoval panu ministrovi za to, že mezi nás přišel. Rád bych vám popřál vše dobré v průběhu předsednictví. Dovolte, aby za, začal Durbanem. Ano, v Durbanu jsme odvedli dobrou práci za EU, naše věrohodnost v oblasti klimatických politik se zlepšila. Myslím si, že je rovněž jasné, že jsme mohli dosáhnout ještě více, pokud bychom byli v alianci s zeměmi AOSIS a řekněme i s nejméně rozvinutými zeměmi v roce 2009 už škodaní, protože jsme mohli jak se eh, pokročit mnohem rychleji. Nyní máme určité naděje, ovšem naše klimatické politiky by mohly i selhat. Hm, příklad pokud bychom měli ve Spojených státech republikánského prezidenta, jak bude vypadat politika v oblasti životního prostředí v takovém případě. Čili myslím si, že bychom měli mít připravenou určitou alternativu k těmto politikám. Řekněme nějakou bečkovou politiku, která by byla mm, prostě nějaká možná v případě, že by se nám nepovedlo dosáhnout cílu Turbanu. A tím se dostávám k systému ETS, povolenek a energetické účinnosti. Energetická účinnost, to je politika, to je jasné, to je politika, kterou, které jsme se měli věnovat už v minulosti. Měli bychom skutečně tomu věnovat obrovské úsilí, nasazení i účinnost, jestli to teda mohu takto říct. Ovšem systém ETS, systém obchodování s povolenkami, ten bychom měli ještě jednou přehodnotit. Hovoříte o těch sedmi eurech cena uhlíku. Hmm, jednak čas je, je z, to, z důvodu toho, že máme určité zisky vlastně z tohoto systému, které proudí z tohoto systému a dále je to recese, ekonomické podmínky v, v některých zemích, které vedly k této ceně. Hmm, to je situace, kterou jsme si nedokázali ani představit, že k ní dojde. Čili musíme vzít eh, v potaz všechno to, toto v našich rozhodnutích. Ty země, které se potýkají s obrovskými ekonomickými problémy, aby nemuseli ještě navíc platit tyto, tuto navýšenou cenu uhlíku, protože prostě tam ten, ten, ten zisk, který z toho vyplynul z toho systému, prostě není, ale pouze proto, že prostě produkujeme méně v Evropě a mm, znečišťujeme méně, zatímco Čína eh, mm, Čína znečišťuje více. To je realita. Nejenom nejde pouze o Čínu. Například Turecko. My jsme byli v Turecku na návštěvě s naším výborem a pokud jde o znečišťování, tak oni v podstatě v následujícím desetiletí doženou Evropu. A v podstatě v následujícím období v brzké budoucnosti se nepočítá s tím, že by museli platit za toto znečišťování. A to jsou věci, které musíme brát v potaz v našich eh, politikách v oblasti energetiky, um, klimatické změn a tak dále. Ano, samozřejmě to jsou věci, které jsou odůvodnitelné, ovšem například eh, solární panely nebo, mm, nebo mm, pracovní místa v oblasti větrné, větrné, produkování větrné energie, tak to je v podstatě pod tlakem, pod tlakem Číny. A my vlastně platíme Číňanům, aby v podstatě eh, platili eh, platí, platíme za to, že vyváží tuto energii do EU, to znamená hm, solární panely nebo technologie v oblasti větrné energie. Čili měli bychom se podívat na to, čeho jsme dosáhli a zároveň i na neúspěchy. Děkuji. Děkujeme mnohokrát. Další mluvčí pas Eichot. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo nejprve našemu řeckému kolegovi, pokud Turecko přistoupí do EU, i oni budou součástí ETS a budou platit. To je možná jeden z dalších důvodů, proč si změnit názor na Turecko. Ale to jen tak mimochodem. Eh, teď k panu ministrovi. Já jsem si to nemohla odpustit, nezlobte se na mě. Děkujeme vám, pane ministře, za váš velice komplexně přednesený návrh postupu v oblasti životního prostředí a změny klimatu. Jsem velice rád, že máme ambiciózního ministra pro klima v čele rady, protože v minulých šesti měsících jsme ministra pro klima vůbec neměli. Takže v tom smyslu se situace zlepšila. Hm. Podíváme-li se na váš program, eh, co je tam nejdůležitější, je to energetická účinnost, mezinárodní důvěryhodnost eh, na základě Durbanské konference, eh, nízkouhlíková cestovní mapa. Na těch prioritách se myslím všichni shodneme, ale nemohu si pomoct. Pořád mám takový, nějak, takový nějaký pocit, že jsou zde nejasnosti v tom, jak se to převede do reálných činností a doufám, že byste to mohli ještě konkretizovat. Je to samozřejmě všechno propojeno a včera jsme například viděli, věděli, že e, směrnice G77, nebo respektive G77 žádá od EU, aby navýšila své ambice a pokud chceme na této alianci dále stavit, musíme se podívat na to, co budeme dělat interně. Hovoříte také o milnících v rámci cestovní mapy, to je slovíčko, které jsme si vymysleli, protože se nám nelíbilo slovo cíle, ale to je jedno. Jeden z těch milníků je ten rok 2020 a těch 25% domácích emisí. Takže když podpoříme tu cestovní mapu, tak podporujeme také tento cíl, tento milník, jak chcete, pro rok 2020? A energetická účinnost. Všichni víme, že pokud zvýšíme energetickou účinnost, tak dojde k ještě většímu nadbytku povolenek v systému ETS. Joe Linen eh, zmínil těch 1,4 miliard povolenek, ale někdo ho v komisi už hovoří o 2,4 miliardách povolenek, takže každým dnem v podstatě se nám ta situace zhoršuje a ty ceny a Deutsche Bank, já jako zelený na Deutsche Bank neodkazuji tak často, ale tentokrát si dovolím. Deutsche Bank říká, Deutsche Bank říká, že v jejich analýze eh, je cena uhlíku taková, že se, protože se čeká, že politici něco udělají se systémem ETS. Proto ta cena ještě je, jinak už by vůbec nebyla. Takže vy říkáte, musíme něco udělat s ETS, jistě, ale co to bude? Protože třetí fáze začne v lednu 2013, takže ten prostor pro akci je v rámci vašeho předsednictví. Prosím, velice jasně, budete navrhovat tuto rezervu? Musí, máte podporu parlamentu, nejde teď o, tu, o, to, o to množství, ale ale jde o tu podporu, kterou máte ze strany tohoto parlamentu. Můžete to udělat právě vy společně s radou a s komisí. Chci se zeptat, kdy to uděláte a zda to uděláte předtím, než začne třetí fáze A. Na eh, závěr ty dechtové písky. Zde otázka je, eh, kde ma, které země mají problémy. Velká Británie, BP, eh, Nizozemsko, Shell a Francie, Total. Chceme, aby nás řídili ropné společnosti anebo vlády. Děkuji. Děkujeme, pane kolego Eichurte. A e, první kolečko z otázek tím uzavřeme a slovo dostane pan ministr a odpovědi. Prosím. Thank you very much. Děkuji. Děkuji za všechny dotazy, za všechny připomínky a doufám, že budu schopen odpovědět alespoň většinu z těchto dotazů. Všechny ovšem byly velice pertinentní. Děkuji. Zahájím to od prvního dotazu to znamená ten mechanismus monitorování těch plynů a jak budeme pokračovat. Ano, souhlasím s vámi, je to nesmírně důležité, nejenom proto, že potřebujeme vědět, co děláme my, ale protože je to nesmírně důležité i v rámci naší aliance se zeměmi AOSIS a LCD, zeměmi nejméně rozvinutými zeměmi. Všichni, všichni se nastaví podobně, jak se zeptal kolega, co děláme v oblasti financování a já si myslím, že pokud budeme schopni opravdu jim říct, co děláme, co jsme už, čeho už jsme dosáhli a tak dále, to si myslím, že bude lepší základ pro naši spolupráci s těmito zeměmi. My jsme pouze zatím zahájili práci v této oblasti, proto asi je příliš brzo, abych nám řekl nějaké podrobné detaily tohoto dosie, tohoto tématu. Ovšem my doufáme, že dojde k pokroku, i když pravděpodobně až koncem letošního roku se nám povede dokončit tuto oblast, to znamená ne za dánského předsednictví. Joe Leinen. To znamená ten růstový to paradigma a dále otázka ETS, to znamená systému obchodování s povolenkami a tak dále. Evropská rada z prosince loňského roku v podstatě vyzvala všechny, aby jsme v této oblasti směrnice energetické účinnosti dokončili tuto práci, tak aby jsme mm, jak si zahájili práci na tom zeleném růstu v Evropě co nejdříve. Když se podíváme na tuto směrnici o energetické účinnosti, na opatření, o kterých tam hovoříme, by měly právě vytvořit ten, ten, ten soukromý eh, investiční kapitál v této oblasti. To by mělo podpořit tento kapitál a to samo o sobě už by mělo vyvolat, nakopnout ten zelený růst, po kterém voláme. A to znamená, že opravdu rada nás požádala, všechny vyzvala k tomu, abychom pokročili Eh, v této oblasti. Pokud jde o systém obchodování s povolenkami, systém ETS, zasnělo mnoho dotazů, jak zajistit to, že ty ceny jsou um, reálné, Jasně bych rád řekl to, že rada si je vědomá toho, že ty ceny na trhu s uhlíkem jsou mnohem nižší, než které jsme očekávali, kde jsme, když jsme tvořili tento program. E, to že není udržitelné, aby ty ceny zůstaly na této hladině. Jistě, je zde mnoho faktorů, které mají dopad na stanovování cen uhlíku na trhu. Jistě je zde mnoho možností, jak dosáhnout vyšších cen. My si myslíme, Například mm, ta nízkouhlíková cestovní mapa, to je velice důležité, tak abychom vyslali určitý signál trhu, tak aby v roce 2030 prostě už jsme tam měli těch 40% to snížení a v roce 2040 ještě vyšší snížení. Dále zeptali jste se na ten milník 2020. Všichni jistě víte, že čekáme tak tu analýzu ze strany členských států, eh, kterou připraví komise. Pokud vím, tak by to mělo být v brzké době. My se mm, na to podíváme na radě, určitě bude následovat i rozprava. Jistě jste si vědomi toho, že jsou zde tři země, Dánsko, Velká Británie a Švédsko, které podporují to navýšení na 30%. Pokud to všem nezískáme vyšší podporu, větší podporu, pokud se jiné země mm, pokud je nepřinutíme, nebo pokud nebudou chtít nám pomoci, mm, No, jistě, nebo vám, proto já vím, že byste chtěli, abychom to navýšili, tak my prostě nebudeme schopni to předložit eh, radě. A v podstatě těch závěrů nebo teda těch cílů pro rok 2020 tímto způsobem podle mého názoru nedosáhneme. Čili my se podíváme, jak to bude vypadat, jakmile ta analýza bude k dispozici. Ano, dále je to ta rezerva, o které jsme hovořili, to je jiná možnost. Ovšem nesmíme zapomenout na to, že my se podíváme na ty závěry z té nízkouhlíkové cestovní mapy, dále to bude ta směrnice o energetické účinnosti, tak abychom měli tuto skutečně, abychom už na prvním setkání v červnu měli výsledky v této oblasti. A poté se podíváme na plosku těch rezerv, těch povolenek, protože to už vlastně ten obrázek bude jasný v tom období. Už budeme vědět, co potřebujeme, jak to potřebujeme a jaké, jaká je pozice členských států. Já si myslím, že pokud se nám to prostě nepovede, tak, tak se nehneme z místa. Ano, musíme to nakopnout a doufám, že prostě později budeme schopni s tím něco udělat. Ano, máte pravdu, měli bychom se snažit dosáhnout nějaké dohody v rámci systému ETS v letošním roce. Nejsem si jistý, zda se nám to povede za dánského předsednictví. To skutečně nevím, zda bude mi dostatek času. Ovšem budeme se snažit alespoň zasadit do nějakého rámce tu diskuzi v této otázce. Pan Peter Líze Promiňte, já si musím tady, podívám se na ty otázky. Ano, to znamená nějaké závazné cíle v rámci směrnice před několika lety probíhala rozpráva na radě, zda bychom chtěli mít závazné cíle pro všechny země a poté řekněme, nebo úplnou, um, udělit těmto zemím volno, dát jim volnou ruku, jak toho dosáhnout. Ovšem mnoho zemí prostě si nepřálo tyto závazné cíle. Čili k čemu došlo? My jsme teda, s, no, no, rozhodli jsme se, že budeme mít taková závazná opatření. A já si myslím, že toto je, jak budeme pokračovat do budoucna. Já prostě nevidím, eh, nedošlo k žádnému pohybu na radě, žádné změně v této oblasti, pokud jde o stanoviska a ten návrh, který nyní probíhá Evropským parlamentem v ITRE, ve výboru ITRE. To je v podstatě, mm, vychází ze stejného, nebo je založen na stejném východisku a na to nesmím zapomínat. Dánské předsednictví má jasnou představu, my může být pružní, pokud jde o ta opatření, může být pružní eh, ohledně toho, jak to jednotlivé země budou mm, eh, eh, implementovat, pokud opravdu sníží ty emise tak, aby jsme dosáhli našich cílu. Jediná věc, kde nebudeme dostatečně pružní nebo flexibilní, tak to je to, že vlastně musí, musíme, my prostě musíme ty cíle splnit. Ty cíle prostě jsme Evropskou radou stanovili, ty jsou jasné, ty byly stanoveny na Radě pro energetiku jsem ale spíše optimistou a myslím si, že se nám dovede, povede dosáhnout v rámci trialogu výsledků a i v rámci prvního čtení eh, v červnu, že budeme úspěšní. Skutečně upřímně tomu věřím. Linda McEwen eh, se ptala na ty dechtové písky. Asi víte, že Evropská komise ano, ještě jeden kolega vlastně položil stejnou otázku. Komise přišla s návrhem pokud jde o emise skleníkových plynů, různých paliv, přiš, přišla komise s takovými výpočty v této oblasti. Pokud jsem to správně pochopil, tak tento návrh se pořád ještě se to debatuje v rámci výboru pro kvalitu paliv na radě. Já skutečně doufám, podobně jako vy, že dojde k určitému pokroku, a to v brzké době že budeme mít určité indikátory pro řešení, tak abychom připravili nějaké stimuly a tak dále na pobídky. Já samozřejmě jsem si vědom obav, které to vyvolává ve vašem výboru. Já sdílím tyto vaše obavy a opravdu věřím, že se nám povede dosáhnout pokroku v této oblasti. Ovšem spolehám rovněž na vstupy, které vyplynou ze stávajících jednání. Musíme počkat na výsledky, než vůbec budu moci nějak v této oblasti, řekněme, Eh, tlačit na nějaký další vývoj. A pos, pan Skalikakis hovořil o tom, že bychom mohli mít nějakou mm, politiku B v klimatické oblasti. Ano, že si musíme jasně říci, tady to se nám povedlo, tady to se nám nepovedlo, úspěchy, neúspěchy a co dělat. Já jsem se o to snažil už v tom úvodním vystoupení. Já s vámi v podstatě souhlasím, ale zároveň si myslím, že o co tady jde, je následující věc. Cena komodit, které vidíme v těch posledních měsících nebo letech, v podstatě to znamená, že je profitabilnější, abychom právě šli mm, touto, touto cestou té energetické účinnosti a zároveň mm, vytvoření těchto scénářů, um, ozelenění, aby to tvořilo určitý základ těchto klimatických politik. Podle mě je jasné, že abychom opravdu splnili ty cíle, to, co potřebujeme, tak abychom eh, dosáhli toho cíle, eh, toho snížení teploty o, o dva stupně. To je to, co všichni potřebujeme. Ale zároveň je zásadní, aby každá země, každý region plnil plnil te, ty závazky. To znamená nejenom EU eh, e jako celek, ale každý členský stát. Pokud nedosáhneme našich cílů, tak prostě nedosáhneme pokroku ani v tom měřítku OSN. Ovšem bez ohledu na to, kam půjdeme s těmito politikami v oblasti klimatických záležitostí. Myslím si, že je to i ve prospěch našich spotřebitelů, našich podniků, našeho biznisu, aby šli stejnou cestou tak aby prostě <laughs> vzhledem k tomu, jak vidíme, jak se hýbaly ceny v posledních letech. No. Samozřejmě, pokud je o evropský průmysl, naše jednotlivá průmyslová odvětví, mm, to je zásadní, aby to viděli stejně. My prostě nechceme na ně tlačit, aby prostě odešli z Evropy. My v podstatě samozřejmě víme, že zde mm, musíme i něco dát, nejenom brát, ovšem. Pokud nebudeme investovat do budoucnosti, nyní, ano, možná možná jim si se pomůžeme letos, ovšem nech, a za pět let uvidíme, že budou ve velice svízelné situaci, čili já opravdu nechci, abychom se dostali do takové slepé uličky. A já tím jsem asi pokryl většinou, tak pokud jsem na někoho zapomněl, prosím, abyste se ještě přihlásili. Děkuji. Děkujeme mnohokrát, pane ministře. Nyní se tedy dostáváme k druhému kolečku dotazů. Nejprve dostane slovo Karl Heinz Florenz. Eh, Děkuji, pane ministře. Mám vždycky radost, když hovoříte o takto nadějných cílech, protože v minulých letech jsme měli poměrně velké obavy, pokud je o ekonomický vývoj vaší zemi. Já doufám, že se to změní. I já jsem velmi proto, abychom eh, stanovovali realistické cíle, pokud jde o strategii Evropa 20, 2020. Rád bych věděl, co jako eh, předseda rady, jako eh, ne jako ministr Dánska, budete dělat proto, abychom tady tyto cíle splnili. Já si rád vyslechnu, co naše země v Evropě, 27 členských států, realizovaly, pokud jde o klimatickou politiku v minulých deseti letech nebo pěti letech. Eh, když si to tak eh, promítnu, tak musím říci, že moc nevím. To znamená, že my si neustále lámeme hlavu nad tím, jestli máme schválit cíl 20 nebo 30 procentní. Já e, musím říci, že to není vůbec e, jednoduchá věc, ale to, co schválíme, e, uvést do praxe, to je to umění. A e, nemusíte chodit ani do nových členských států. Zůstaňte ve starých členských státech, například v Belgii. Zjistíte, že eh, realizace pokulhává a proto bych od předsedy rady očekával, že z hlediska předsedy rady ze své pozice eh, se budete eh, do toho velmi angažovaně vněšovat. Několikrát jste řekl, že chcete, aby nástroje byly pružné, flexibilní a aby cíle byly jednoznačně definované. S tím samozřejmě souhlasím, to mohu jednoznačně podepsat, ale musíme říci, kdy to začne. Kdy se to spustí, kdy se to přesně stanoví, protože jsme příliš často zažili, že jsme e, tady hovořili o výhledu na pět nebo deset let. Já už jsem e, v parlamentu dlouho a země to zkr- členské státy to zkrátka odsouvaly až na samotný konec té lhůty. A potom eh, to snížení dioxidu nebo čehokoliv eh, jiného eh, prostě nebylo možné. A já mám takový sklon k průmyslovému uvažování a myslím si, že průmysl potřebuje spolehlivá kritéria a já jsem zatím nepochopil, co chcete skutečně podniknout proto, aby systém ETS byl posílen. Systém po obchodování s povolenkami je oslaben poklesem. Já nevím, proč nemáme dostatek odvahy říci, že Darben by eh, tedy zkrachoval zásahem Polska. Já se ptám, proč si nedovolíme říci takto jednoznačné pravdy, abychom věděli, na čem jsme, abychom věděli, co můžeme dělat. Já vím, že jsou to nepříjemné otázky, nepříjemné pravdy, ale vy jste teď eh, předseda rady. Vy, jste, vy už nejste dánský ministr a jako od předsedy rady od vás očekávám odpověď na tyto otázky. Takže děkuji eh, a pane eh, předsedo, buďte, buďte mě milostiv. Děkuji. A, ano, ano, ale musíme se omezit, prosím, na dvě minuty, tak aby měli všichni čas eh, přednést své dotazy. Dan Jorgensen, děkuji vám, pane předsedo, děkujeme vám, pane ministře, za vaši prezentaci. Velice rád vás vidím zde v Bruselu. Zmínil jste, že dochází k určitém propasti mezi závazky, eh, pokud jde o emise CO2, a mezi cíly, které víme, že musíme splnit, pokud chceme plotní nárůst udržet pod dvěma stupni Celzia. Což je podle mě snad ten úplně největší problém, který na mezinárodním poli máme, když mluvíme o změnách klimatu. Pokud nenalezneme způsob, jak se s tímto vypořádat, tak to pro mě je jednoznačně neúspěch. Mohl byste možná něco říci k tomu, jak se s touto otázkou vyrovnáme? A za další, dobře víme, že bohatší země této eh, planety včetně mimo jiné zemí EU, utrácí hodně peněz na dotacích pro fosilní paliva. Mnoho občanů to asi neví, ale je to do značné míry šílené, protože někde utratíme víc peněz za finanční podporu fosilních paliv než zelených technologií. A to je něco, kde můžeme skutečně něco dělat a doufám, že dánské předsednictví z tohoto učiní jednu ze svých hlavních priorit. Můžete mi říci, že zda jste zvažoval nějaké kroky v tomto smyslu? A nakonec, vy jste velice skromný muž, Martine, to já vím, možná proto jste to nezmínil ve své prezentaci, ale možná by bylo užitečné pro několik kolegů zde v místnosti, aby pochopili, co vlastně vaše vláda dělá v Dánsku. Já to mohu říci, protože nejsem součástí vlády, ale myslím si, že to je skutečně výborný program, velice ambiciozní a je férové říci, že eh, ne, nejste jenom muž slov, ale že jste i muži činu. Eh, nedělejte to ve výboru ITRA, ale tady to říct můžete. Děkuji. Dále zde máme pana Prodyho a pana Študra. Děkuji, pane předsedo. A velmi vám blahopřeji ke zvolení. A děkuji také panu ministrovi, že mezi nás přijal. Rád bych zmínil jednu konkrétní otázku. Nejsem tak optimistický jako vy, pane ministře, pokud jde o výsledky Darbenu. Jsem přesvědčen o tom, že dokud nemáme žádnou politickou eh, odpověď, na, dokud jsou tu pouze vágní prohlášení, tak ty problémy nevyřešíme. Myslím, že by bylo důležité, abychom dosáhli nějakého obsažnějšího rozhodnutí a myslím si, že eh, bychom mohli dospět eh, k řešení a rozhodnutí, které bychom mohli formulovat eh, určitým heslem. Dejme tomu autorizace emisí každé konkrétního subjektu. Já si myslím, že to by vyslalo jasný signál, že to je férové a spravedlivé vůči všem. Vy jste zcela správně připomněl cestovní mapu do roku 2050. Eh, to znamená posun směrem k nízkouhlíkovému hospodářství. Já se ale ptám, jestli v situaci, kdy mezinárodní dohody jsou stále obtížnější, protože země jako ku příkladu Spojené státy a Kanada nejsou ochotni omezit svoji suverenitu, jestli by v takovéto situaci nepřicházelo v úvahu, abychom tedy eh, se od plánu A posunuli k plánu B, pokud jde o Kyoto. Jinými slovy bychom řekli, dobře, tak my budeme dělat svoje vlastní záležitosti, budeme se věnovat eh, vlastním záležitostem, snížíme emise eh, skleníkových plynů a vytvoříme politiku, která zajistí vnitřní disciplínu v rámci Evropské unie. A následně budeme požadovat e, na hranicích clo vůči těm zemím, které nepostupují se stejnou disciplínou, pokud jde o emise uhlíku. To by tedy byl takový plán B a já si myslím, že to leží jenom v našich rukou. Děkuji. E, pane kolego Prody, nyní Karl e, Schlüter a potom Edith Estrela. Dobře. Eh, eh, pojďme se nejprve podívat na ty eh, dotace. Já si myslím, že je to dobrý způsob, jak tedy najít finanční prostředky v rámci krize. Když tedy najdeme nějaké finanční prostředky, tak eh, se ptám, proč bychom je nemohli tady investovat do naší společné zelené budoucnosti. Já si myslím, že eh, to je velký finanční potenciál pro zelený růst, ale navzdory tomu musím říci, že mi, eh, totiž, že mi působí určité potíže ta myšlenka zeleného růstu. Pojďme si představit, že by to bylo úspěšné, že by to všechno přineslo velký ekonomický boom. Každý by tedy dosahoval ekonomického růstu 8%, ve výši 8% za rok. Ale jak bychom potom snížili emise. Zamyslel se nad tím někdo, protože většinou je to tak, že máme procento a půl, dvě procenta eh, energetické tedy eh, účinnosti používání zdrojů a já se ptám, jak eh, by to vypadalo, kdyby se uskutečnily všechny ty plány zeleného růstu. Jak by to potom vypadalo s účinností používání zdrojů? A dalším nástrojem je to, že Eh, tady vytvoříme politiku, která eh, bude ne, ponechá ty věci naprosto v reálném měřítku. A někdy je eh, lepší tedy používat, dejme tomu, břidlicový plyn nebo dechtové písky. Pokud všechny tyto zdroje nepoužijeme, tak e, to prostě nebude fungovat. Já si myslím, že nad tím bychom se měli zamyslet a měli bychom tedy získat ty, e, nebo zavést ty poplatky za e, dobývání těchto surovin, tak abychom se posunuli dál. Já si myslím, že tady by skutečně měly být uvaleny poplatky při získávání těchto surovin. Děkuji, Edith Estrela. Prosím, máte dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane ministře, vy jste zdůraznil důležitost energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Takže aby, chceme v podstatě šetřit energii a chceme šetřit peníze a vytvářet pracovní místa, což je naprosto zásadní, zejména v současném kontextu krize. S tou strategií souhlasím a souhlasím i s vašimi cíly. Ambicio, ambice jsou jednoznačně zapotřebí, chceme-li dosáhnout úspor energie 20%, alespoň 20% do roku 2020. Nicméně rovněž si myslím, že je naprosto zásadní, aby členské státy podporovaly i určité sociální cíle v rámci opatření, která zavedou, tak aby se dosáhlo cílů v oblasti energetické účinnosti, například tím, že bude probíhat i začlenování opatření týkajících se domácností, pokud jde například o opatrnosti při užívání energie nebo sociálního bydlení. Chtěla bych se zeptat na toto. Eh, jaké je stanovisko dánského předsednictví k potřebě po určitých opatřeních a podporách pro nejzranitelnější skupiny společnosti. Tak, aby i tyto skupiny mohly zvyšovat svou energetickou účinnost u sebe doma a snižovat náklady, v podstatě seškrtávat své účty za elektřinu. Děkuji vám. Děkuji. Nyní Satu Hasin a Rad Vilmorku najte. Děkuji vám mnohokrát. Já bych se chtěla zeptat na jednu otázku týkající se vaší odpovědi Basu Aikutovi, pokud jde o tu emisní rezervu, povolenkovou rezervu. Uvedl jste, že toto rozhodnutí je nutné provést ve správném pořadí, Nejprve tedy se musí zohlednit závěry pro cestovní mapu, pro nízkouhlíkovou cestovního mapu, poté energetická účinnost a poté rezerva. To zní jako, že v praxi vlastně myslíte, že ta rezerva v podstatě zbyde na příští předsednictví. A upřímně řečeno, to moc ambiciozně nezní, pokud jde o klimatickou politiku. Alespoň ne, tak, není to tak ambiciozní, jak bych byla bývala očekávala od dánského předsednictví. Máte nějaký v uvozovkách plán B, co budete dělat, když toto nebude fungovat? Máte nějakou představu, co potom? Eh, jakým způsobem bychom mohli pro Evropu získat šanci udržet emise eh, v tomto desetiletí na eh, nějaké rozumné úrovni, to znamená na limitách IPCC? Děkuji. Děkujeme paní Satohasi, paní Mojkunajte a potom jako poslední Chris Davis. Klausimas, ko gero, labiau tiktų energetikos komitete, tačiau visgi, kadangi Danijos. V podstatě my jsme si vyslechli vaše všechny priority, Hovořili jste o ozeleňování, dále je to Evropa, která by měla být dynamickou a zároveň konkurenceschopnou. Dovolte, abych položila otázku, která se týká zelených technologií, i když možná by to spíše náleželo jinému výboru. Pokud je infrastrukturu v oblasti elektrické, elektrické energie. Já nevím, možná mm, ta rozhodnutí, které se týkají eh, využívání paliv. Eh, já si myslím, že Dánsko, Dánsko hovoří o určitých energetických ostrovech nebo o tom, že bychom vytvořili, řekněme, určitou společnou síť, energetickou síť, čím bychom mohli vyřešit mnoho problémů. Já myslím, že je důležité, aby Evropská unie prostě vystupovala jedním hlasem i vůči dodavatelům v oblasti energie. Děkuji. Děkujeme, pan Davis. Děkuji a nyní jako poslední Chris Davis. Ehm, děkuji, pane předsedo. Dobré zprávy a špatné zprávy, jako vždy. Ehm, příští týden bude v Belgii stávka, takže Belgie bude mít v podstatě zavřeno, ehm, takže hlasování, které jsme chtěli naplánovat, budeme muset odložit a podle diskusí, které probíhaly s mluvčími jednotlivých skupin, počítáme, že ta cestovní mapa bude podpořena výborem i posléze parlamentem rovněž budeme chtít ze strany komise, aby se něco stalo, pokud jde o eh, zpřísnění systému ETS při, při přitažení eh, systému ETS, aby se zabránilo jeho kolapsu. Takže to je jedna věc. Eh, samozřejmě hlavní otázka je, co bude dělat rada, zda se jí podaří přesvědčit Polsko a ostatní, aby tuto cestovní mapu taky schválili, jakožto předjezdce opatření, která, jak doufáme, po té komise předloží. No a teď tady ta špatná zpráva. Já jsem hovořil se zástupcem společnosti Hitachi, která mi včera oznámila, že bude propouštět ze svých eh, programů CCC, které nedosahují dostatečného pokroku. A v podstatě v celé Evropě eh, vidíme, eh, jakým způsobem se vyvíjí sektor energetiky, což je velmi, velmi depresivní obrázek, protože je obrovská nejistota, investice se nekonají, nikdo neví, co se dělá, uhlí nikam nevede, protože CCS nemáme, Zkrátka všude nejistota, nejistota, nejistota. A v zemích, jako je Polsko a ostatní, je zkrátka potřeba vědět, jaká je budoucnost. V uhlí jednoznačně budoucnost neleží. A pokud členské státy mají blokovat alternativy, pak velmi brzy narazíme na velmi vážné problémy. Potřebujeme investice, potřebujeme nízkouhlíkovou cestovní mapu, aby nám ukázala, jakým způsobem ta investice musí probíhat. Děkuji. Děkujeme Chris Davis. A nejlepší nakonec, Skryto Narsenis. Děkuji mnohokrát. Děkujeme vám, pane ministře, že jste přišel a hodně štěstí eh, jak pro vás, tak pro dánské předsednictví tématu, eh, o kterém už se hovořilo, to znamená Durban, eh, samozřejmě všichni eh, jsou rádi, že EU je opět středem pozornosti. Jsme velice rádi, že naše strategie byla úspěšná, naše strategie pro vypracování aliancí kolem této cestovní mapy. Eh, řekli jsme, že dostanou Kyoto, Kyoto 2, pokud my dostaneme cestovní mapu. Eh, oni nám, eh, oni nám cestovní mapu dali, ale my jsme jim nedali Kyoto. Máme plány závazků na druhé období, ale vzali jsme je pouze na vědomí, což je správně v kontextu té dohody a všechno ostatní je ještě potřeba rozhodnout. Přičemž máme termín 1. května pro odevzdání kontextu. Tady jinými slovy, jaké budou naše závazky ve věci snížení emisí. Takže pokud eh, chceme v Kataru být v situaci, kdy opět budeme hovořit s eh, těmi našimi spojenci v rámci aliance, kterou jsme vytvořili kolem eh, cestovní mapy, musíme do 1. května jim něco závažnějšího poskytnout. A e, tím pádem znovu otevírám otázku, kterou byste už částečně zodpověděl. Bude toto e, vysoko na vašem pořadu jednání, nebo jakým způsobem chceme zaplnit e, tu propast, která nám tu vzniká v důsledku Durbanské konference, pokud tu cestovní mapu chceme mít, musíme do 1. května do toho termínu eh, vydat eh, své závazky pro to další období. Děkujeme, Krytone, eh, říká pan předseda. A dovolte ještě mně jednu otázku. My jsme, my teď pracujeme podle Lisabonské smlouvy, nicméně zatím se to příliš nerealizuje. Máme nové instituce, jako například SVČ, která je už nyní akceschopná a můžeme počítat s její podporou i v rámci předsednictví eh, tak, že před novou konferenci o změně klimatu vypracujeme novou diplomacii pro změnu klimatu, na kterém se bude aktivně podílet právě tato naše služba pro vnější činnost, jejíž služby eh, chceme využít. Jak si představujete tuto činnost jako předsednictví? Eh, pokud se podíváme na legislativní proces a eh, upřímně řečeno, mě práce vašich ministerstev připadá velice dobrá. Nejprve tedy se eh, podívejme na název vašeho ministerstva klima, energetika a budovy. Samozřejmě eh, to znamená, že se zabýváte energetickou účinností, a já se chci zeptat, jak konkrétně vypadají vaše závazné cíle a jejich dosažení v rámci energetické účinnosti. Eh, zde v parlamentu se o tom často dohadujeme, jaká je ta nejsprávnější cesta. Dnes se o tom hovořilo například v souvislosti se systémem ETS. Když ten systém ETS opět otevřeme, tak říkajíc, v této době hospodářské krize, mám trošku obavu, zda se nám podaří ten, tu krabičku Pandořinu opět zase zavřít. Eh, jak dosáhneme toho, že že budeme méně spotřebovávat energie a že bude méně eh, povolenek. Jak to bude vypadat, když ten systém opět otevřeme? Máme eh, teď cenu 7 euro, máme spoustu nových hráčů v této věci a do konce roku nevíme, zda se, zda se eh, něco závažného ještě nestane. Co si myslíte, že je nejlepší postup v této věci? Prosím, pane ministře, máte slovo. Thank you very much. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pane Florenci, vy jste chtěla, abych vystupoval jako zástupce 27 a ne jako dánský ministr. Mohu vás ujistit o tom, že pokud by vystupoval jako dánský ministr, tak ty odpovědi by byly trochu jiné. A zároveň vás mohu ujistit, že samozřejmě budu hovořit pouze teda tímto hlasem, to znamená jako zástupce rady, to prostě to je můj úkol. Čili k čemu dochází, nebo co se děje, vy se ptáte. Ano, asi víte, že mm, mm, agentura, komise, samozřejmě, že jsou v neustálém kontaktu a když hovoříme o našich cílech z Kyoto, tak se snažíme plnit tyto cíle, podobně jak jak je to s, s našimi cíly v oblasti CO2 či obnovitelné energii v rámci strategie 2020 a ne mm, ovšem ale v energetické účinnosti. Tam Eh, prostě ještě neustále ta propast a proto potřebujeme ten pokrok v oblasti směrnice. Ano, eh, můj kamarád, spolubojovník z domácí politické scény, ano, se ptá, ano, je to prostě ta výzva, jak um, reagovat na tuto výzvu, to splnění cílu do roku 2020. Ano, je to veliká výzva, s tím souhlasím. Co musíme udělat? Udělat více zde v Evropě. Všichni víme, že Evropská komise prostě spočítala, že nej, lepší způsob, nejefektivnější způsob, jak dosáhnout cílu v roce 2050, je mít alespoň to snížení o 25 zde na domácí scéně již v roce 2020. Takové výpočty máme k dispozici a nesmíme zapomínat na to, že tímto směrem bychom mohli se ubírat do budoucna. Ano, samozřejmě souhlasím rovněž s tím, abychom snižovali dotace v oblasti fosilních paliv. To je jasné a naše předsednictví to bude podporovat například v G20, Mexiko, jak víme, které vede G20, tak rovněž se snaží tímto směrem napředovat a snaží se zlepšovat spolupráci v tomto ohledu, um, je na stejné cestě. Pokud jde o zelenou přepravu, o um, leteckou dopravu a tak dále, tam jsou ještě další možnosti. My prostě bychom měli nalézt nějakou možnost um, dosažení těchto cílů a to budeme dělat. Můj italský kolega, pan Dy, se ptá, ano, co ten únik eh, eh, uhlíku, ty přesuny společnosti a tak dále. Celý ten systém je v podstatě založen na tom, abychom šli právě tímto směrem. Samozřejmě, že chceme, ano, to znamená, že těžký průmysl začlení do tohoto trhu s uhlíkem, my se prostě budeme snažit, aby v tom následujícím období od roku 2013-2020 jsme měli pro tento průmysl mm, bezplatné povolenky, to jistě víte. Pan Schlitter se ze Švédska padlo mnoho dobrých podnětů, děkuji vám za to. Rovněž se ptáte, zda je možné dosáhnout růstu tímto způsobem zároveň. Ano, je to, je to možné. Samozřejmě, alespoň jednu dánskou pozitivní věc bych mohl říci. Ano, naše vláda se rozhodla zdvojnásobit naše cíle, pokud je o energetickou účinnost. Zároveň máme teda před sebou tu strategii růstu. My jsme poslední čtyři roky pracovali velice intenzivně a zjistili jsme, že zatímco ty energetické společnosti, podniky, průmysl byl v podstatě proti tomu, to znamená ty úspory a tak dále, tato cesta se jim moc nejlíbila. Najednou v podstatě nás oni nutí, abychom zvojnásobili eh, tyto částky, eh, tyto naše cíle, čili já myslím, že by se nám to mohlo povede povést dosáhnout a chceme v podstatě skutečně v té energetické spotřebě mít snížení o 40% a zároveň zlepšovat ten, ten růst a tu, ty strategie. Čili je to možné, ano, je to možné. Samozřejmě prostě můžeme se říct, jaký eh, prostě růst to bude, prostě nemůžeme pokračovat tím způsobem, jakým jsme eh, fungovali posledních 200 let. Jsou to inovace, jsou to, je to rozvoj technologií, prosperita a tak dále. To všechno představuje v podstatě součást celého úsilí. Ovšem, toto je diskuze opravdu doba a k tomu se ještě jistě vrátíme. Paní Estrela sociální aspekty celé problematiky. Ano, souhlasím s vámi. Ovšem, tak jak já se na to dívám, pokud teda, řekněme, budeme opravdu, nebudeme dělat nic, tak mm, energetické ceny energii, potravin, zdrojů, všechno poletí nahoru. A v podstatě část po, po, populace se která přijde o příjmy, to bude v podstatě ta nejchudší část obyvatel. Když nebudeme, e, když nebudeme jednat okamžitě, tak, to, bu, tak e, ti poražení budou právě ti nejchudší a právě proto do toho musíme investovat a musíme zajistit, aby ty nejzranitelnější skupiny naší společnosti měly možnost investovat do energetické mm, bezpečnosti a tak dále, čili právě proto potřebujeme jasná opatření, potřebujeme, aby vlády zasáhly, protože zde máme mm, jednak v oblasti um, um, Mm, sociálního bydlení a tak dále. Prostě potřebujeme investice, které nám to zajistí, které umožní to, aby i ty nejchudší, nejzranitelnější skupiny mohly se podílet na tomto snižování vlastně těch, těch cen nebo no, ty, ty spotřeby jednotlivých, jednotlivých energií do budoucna. Ano, dále to byla otázka kolegyně Hase, to znamená ta rezerva povolenek, mnoho z vás dalo rovněž podobný dotaz ETS. Ještě jednou bych řekla, jak už jsem se o tom zmínil panu Florenci, já jsem předseda rady, v tomto ohledu mohu mm, jak si udělat vše pro to, aby diskuse probíhala, aby došlo k určitému politickému, politické hybné určité síle v tomto ohledu. Je důležité, abych zúraznil, a to je v podstatě odpověď i na další dotaz. Ten systém ETS má dva cíle. Jednak je to snížení emisí CO2. Pokud by to byl jediný cíl, mohli bychom říct, že v podstatě to nezáleží na tom, jaká je tržní cena uhlíku. Všem druhý cíl tohoto systému ETS je zajistit to, aby energetické společnosti Evropy, aby náš průmysl prostě v určitém rozumném horizontu časovém investoval rozumným způsobem, čili ano, aby jsme už za 20 let měli eh, um, celou tuto oblast eh, um, efektivní, abychom se, pak, aby nám to pak nebylo líto. Dvě třetiny eh, naší kapacity v tomto ohledu prostě musí, budeme čerpat eh, z tohoto, z tohoto systému. To znamená, musíme zajistit, aby to eh, byla, aby jsme měli levné, účinné dodávky energii, protože pokud tomu tak nebude, tak můžeme zapomenout na sociální záležitosti, na růst, na konkurenceschopnost našich odvětví, našeho průmyslu evropského. Tímto směrem, no všem samozřejmě celá rada musí táhnout za jeden pro vás. Musíme postupovat jednotně a Nejlepší způsob, podle mého názoru, je podívat se na všechny možnosti analyzovat všechny možnosti a zároveň si uvědomit, um, mm, jaké jsou důsledky nízkouhlíkové, uhlíkové cestovní mapy a dále je to v rámci ED, e to znamená energetické účinnosti, tato směrnice, která je důležitá. A podle toho se rozhodneme, uděláme výpočty, to, co je zapotřebí. Prostě není to e, něco nepřekonatelného, prostě je to cvičení, které můžeme udělat a které prostě je e, proveditelné. Ještě, promiňte, ještě, pane předsedo, ještě zde, byl, ještě zde byla jedna otázka. Pan Davis, myslím, to byl. Ano. Čili co musíme proto ještě udělat. Ano, já myslím, že musíme mít jasnější obrázek předtím, než přesvědčíme kolegy na radě, kterým směrem se budeme ubírat. A myslím, ještě tam byl jeden dotaz. No, zda jsme nějak nepodvedli ty uh, eh, LDC země. Já jsem v podstatě byl součástí toho vyjednávání s těmito zeměmi a já, a já vím, co je pro ně důležité. Máte pravdu, že ano, oni očekávají, že budeme plnit naše závazky, ovšem Nemyslím si, že zásadní. To znamená, zda teda eh, dojde k těm škrtům, které jsme jim slíbili a tak dále. My samozřejmě víme, že to musíme ratifikovat, že se to musí všechno zpracovat. Ovšem my jsme ochotni to financovat, i dokonce rozvoj v jejich zemí. Oni prostě mm, chtějí vědět, jak to bude pokračovat i po roce 2050. To znamená, co můžeme dělat společně s těmito zeměmi, s rozvojovými zeměmi, s nejméně rozvinutými zeměmi, tak abychom zajistili, aby EU i tyto země se podílely na zeleném růstu a aby došlo k pokroku rozvoje v jejich zemích a snižování chudoby. To je součást jejich priorit jsem si jistý, že tato, tato společenství, tato aliance může být ještě rozšířená, bude se dál rozvíjet a my skutečně uděláme vše, co je v našich silách v rámci našeho předsednictví, abychom zajistili, abychom splnili naše závazky vůči našim novým spojencům. Děkuji. Dobrá, a nakonec, eh, pane předsedo, vy jste se ptal na tu klimatickou diplomaci, tak říkajíc. A já mohu jedině říct, že to, co se již odehrává v rámci, jak jsem zmínil, v rámci COP17 a to, co lze udělat v rámci této nové aliance, musíme rozvíjet dohromady. To je samozřejmě důležité. Pokud jde o jednání komise, tak zkrátka institucionální rámec evropských institucí změnit nemůžeme, ale myslím si, že máte pravdu, když říkáte, že potřebujeme potřebujeme jednat s našimi novými spojenci jednotlivě, parlament, jednotlivě v parlamentech, jednotlivě v delegacích, tak abychom dokázali vytvořit bezpečnost a důvěru mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi. A na tom se chci aktivně podílet. To je, myslím, všechno, eh, vážení poslanci, vážené poslankyně. Děkuji vám mnohokrát za pozornost, pane předsedo. Eh, děkujeme vám mnohokrát, pane ministře Lidegarde. Já si myslím, že to byl velice úspěšný první výstup váš zde u nás eh, v parlamentu v rámci dánského předsednictví. Otázek bylo mnoho a měli hodně úrovní. Vy jste odpovídal velice komplexně a precizně a z otázek jste si doufám odnesl to, že a parlament je velice ambiciozní, pokud jde o klimatickou politiku a energetickou politiku, eh, kterou konec konců i vaše ministerstvo má eh, v názvu, takže si můžete být jist, že my budeme ambiciozním partnerem, který stojí na vaší straně v otázkách změny klimatu, energetiky, a dalších témat. Já se těším na těch nastávajících šest měsíců na dánské předsednictví, které je velice dobře připravované a bylo již dlouhou dobu připravované. Kolegové to myslím také zmínili, že dánské předsednictví může Evropu popostrčit o kus cesty správným směrem. Přejeme vám hodně štěstí, hodně úspěchu. Doufám, že se vám i v radě bude dařit přesvědčovat své kolegy z ostatních 26 členských zemí. Děkuji. A děkuji, těším se na spolupráci s vámi. Tak, vážení kolegové a kolegyně, eh, dámy a pánové, teď nás čeká velice, velice eh, napínavá věc. Musíme bát na to, abychom dodrželi eh, přesně časy. Konkrétně se jedná o slyšení uchazečů o místo zástupců EP ve správní radě Evropské agentury pro životní prostředí EEA mandát stávajícího kolegia vypršel a máme zde dnes šest kandidátů, které jsme si pozvali a které tímto srdečně mezi námi vítám ve výboru. A každý kandidát má 20-minutový blok. A slyšení bude zahájeno prezentací všech kandidátů o trvání 3 minuty. A Poté bude následovat kolečko dotazů eh, podle frakcí EPP, SAD, ALDE, Zelení, e FD, EKR, GUE, EFD a SAD a EPP. Takže to bude takový ping-pong. A poté, po těchto otázkách, bude omezený prostor 45 otázek na otázku, na dodatečné otázky a jedna minuta na odpovědi. To je velice ambiciózní časový plán a doufám, že kolegové a kolegyně se budou časového plánu držet. Tak. A teď tedy do té procedury eh, vstoupíme už oficiálně. Doufám, že si jednotlivé frakce zajistí, že ti, kteří se za ně budou dotazovat, budou eh, na místě a k dispozici. Jako první kandidát se představí Rinaldo Genevois. Pane kolego, máte slovo na tři minuty a poté začne první kolečko otázek. Prosím. Pro. Uh, thank you, Mr. President. Good afternoon. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, pane předsedo, dámy a pánové. Jmenuji se Rinaldo Ženevoa a e, vyučuji technickou geologii na e, Fakultě pro geologické vědy na Univerzitě v Padově. Co by možný kandidát Evropského parlamentu do eh, správní rady Evropské agentury pro životní prostředí, jsem velmi poctěn. Je to pro mě skutečně velká čest, protože tato agentura eh, může být považována za klíčový orgán, který se snaží o zlepšování životního prostředí a veřejného zdraví. Úkoly jejich členů nebo um, i moje vlastní úkoly, pokud obhájím kandidaturu, spočívají v tom, že uh, se snažíme zlepšit uh, životní prostředí a jde o to, aby zítřejší generace zdědila čistší a zdravější svět. Nicméně slib udržitelného rozvoje není realizovatelný bez konkrétní snahy, bez konkrétních cílů. Díky nimž chceme realizovat naši uh, politiku životního prostředí. Uh, snažíme se rozumným způsobem uvaž- uh, eh, využívat půdu, přírodu v širším slova smyslu a jde také o antropogenické dopady přírody jako takové. Tyto prvky jsou velmi důležité, ale zároveň je lze jen těžko předvídat kvůli velkému počtu eh, eh, neznámých, které, které jsou zde přítomny. Musíme všechno správně organizovat, eh, a interpretovat experty, tak aby ty výsledky byly rozložitelné na všechny a aby tímto způsobem lépe sloužily ochraně životního prostředí eh, a potřebám eh, společnosti, vlád a tak dále. Potřebujeme tedy správný způsob, jak eh, zlepšovat životní prostředí a Evropská agentura pro životní prostředí určitě dostojí tomuto úkolu. Pokud se podíváme na problémy, které bych měl uh, řešit a pokud se podíváme na tu eh, práci, která by byla přede mnou, tak vidím, že jde o velmi závažné záležitosti. Doufám, že moje dlouholetá zkušenost s hydrologií, geologií mi pomůže v této práci při plnění těchto úkolů a koordinace mezinárodních programů na nejrůznějších polích mi eh, také pomůže při eh, této práci. Řešil jsem například cestový půdy, eh, potopy, záplavy a tak dále. Abychom tedy dosáhli dobré spolupráce a komunikace s Evropským parlamentem, budu se snažit o zlepšení konkrétních kontaktů s poslanci Evropského parlamentu, budu se snažit o trvalý dialog a komunikaci. Děkuji. Vielen Dank. Děkujeme vám mnohokrát, pane kolego. Nyní tedy mají slovo mluvčí za frakce. Nejprve kolega Gardini. 45 sekund za EPP. Děkuji vám eh, mnohokrát eh, za to, že jste přišel, pane Ženevoje. Chtěla bych se zaměřit na eh, vaše skvělé akademické zkušenosti, které uvádíte ve svém životopise a na vaše skutečné konkrétně praktické zkušenosti v oblasti environmentálních věd. Ráda bych pochopila, jakým způsobem chcete rozvíjet eh, své vztahy s evropskými institucemi a konkrétně s Evropským parlamentem. A jakým způsobem budete aplikovat požadavky parlamentu do techničtější práce, která prová, kterou provádí agentura. Dobrá, děkuji. Linda McEwen nyní. Eh, děkuji. Víte, já jsem akademik takže v podstatě mé školení spočívá na výzkumné a studijní straně, ale jak tomu už v Itálii často bývá, máme, já mám kontakty s regiony, eh, kontakty s centrální zprávou italského státu a to znamená, že zejména když hovoříme o sesuvech půdy a záplavách, tak e, mé praktické zkušenosti jsou zejména zde a mám velice specifické programy, které lze přímo použít v daných regionech nebo může použít místní samozpráva. Mám-li být konkrétní, e, vyvinuli jsme monitorovací programy pro e, povrchové sesuvy půdy a související rizika, pokud jde o rychlost toho sesuvu a pokud jde o jejich rozsah. Například sesuv eh, vajot. Eh, k té druhé části otázky, eh, jak bych si představoval tu situaci, no v podstatě ve finále tak, že ze zasedání agentury bych měl konkrétnější informace, jak eh, budovat, dále budovat své vztahy s Evropským parlamentem. Proto eh, jsem eh, žádal konkrétně proto, aby nějaký poslanec byl designován jako kontaktní osoba, tak abych s ním mohl diskutovat požadavky parlamentu. A s kým bych mohl diskutovat i požadavky ze strany agentury konkrétněji to, myslím, nejde. Dobrá, děkujeme. Další otázka Linda McEwen, 45 sekund. E, já jsem tady e, po vaší levé straně. Dobrý den. Nevím, jaký kontakt máte s agenturou doposud, ale chci se zeptat, jakým způsobem hodnotíte její práci a pokud budete členem její rady, Eh, chcete něco konkrétního zlepšit ve způsobu jejího fungování? Děkuji mnohokrát. Děkuji. Prosím o odpověď. No, toto je poprvé, kdy jsem v kontaktu s agenturou v tom smyslu, že e, jsem je zatím pořádně neměl čas navštívit. Nicméně hodnotím její práci jako velmi, velmi dobrou. Je to práce velmi důležitá, je to práce, která e, z větší části souvisí se sběrem dat a informací a s interpretací získaných informací a s e, poté distribucí výsledku této interpretace jednotlivým státům, Evropskému parlamentu, Evropské komisi, a to tak, aby poté mohly vzniknout a být implementovány politiky pro udržitelný rozvoj. Takže ta práce jednoznačně je na velmi, velmi kvalitní úrovni. Jak ji zlepšit? To je otázka, ze své podstaty ambiciozní. Já si myslím, že takovéto věci je potřeba diskutovat na úrovni kolegia a je potřeba snažit se nalézt společné řešení jakýchkoliv problémů, které se objeví. Eh, konkrétněji jedno z obtížnějších témat je identifikovat a sebrat informace o určitých aspektech změny klimatu, například v souvislosti s půdou, eh, sesuvy eh, bahna a, eh, pot, a, a záplavy, kde si myslím, že doposud máme k dispozici pouze omezené penzum informací. Mimo jiné, protože to jsou fenomény, které se velice složitě, velice těžko interpretují a mapují. Jedna z oblastí, pokud bych byl eh, delegován, eh, na kterou bych se soustředil, je právě tato oblast, tak abych zajistil, eh, že budeme mít společnou evropskou politiku pro tuto oblast. Dobrá, děkuji. Nyní prosím liberální frakci kolega Gebrandy 45 sekund a jedna minuta na odpověď. Selbe Bedingungen für alle Kandidaten dann einhalten aby měli všichni kandidáti stejné příležitosti. Um, Děkuji, pane předsedo, vy už jste mi zabral půlku času. Moje první otázka v podstatě byla ta, kterou položila Linda McEvent a odpověď se mi již do, odpovědi se mi již dostalo. A druhá věc, kterou jsem chtěl říct, vedle toho vědeckého pozadí, které máte, eh, tak jako člen rady budete potřebovat také minimální zkušenost eh, s evropskými institucemi, s evropskou, evropskými politiky a tak dále. Proto bych od vás, pane profesore, ráde slyšel, jaká je vaše zkušenost eh, na evropském poli v rámci evropského kontextu. Děkuji. Děkuji a nyní prosím na minutu stručnou odpověď. Ano, já samozřejmě chápu vaši otázku a určitě je to případný dotaz. Už jsem předeslal, že je to moje první návštěva Evropského parlamentu už jsem sice v parlamentu byl, když jsem koordinoval určité projekty, výzkumné vědecké projekty, ale nikdy jsem neměl, nebyl pří, v přímém kontaktu s parlamentem, pokud jde o vlastní parlament a o vztah mezi parlamentem a agenturou. To znamená, že moje zkušenosti se tady odvozují, nebo eh, mohu vycházet pouze z toho, co jsem se dočetl na internetu, na stránkách agentury i parlamentu. Děkuji a nyní Satu Hasi za uh, skupinu zelených. Děkuji. Pane profesore, z vašeho životopisu je zřejmé, že jste velkým specialistou na poli geologie, ale není tady zmíněno eh, mnoho dalších oblastí, relevantních oblastí životního prostředí. A proto bych byla ráda, kdybyste nám uvedl tři uh, velké výzvy nebo úkoly v oblasti životního prostředí, které spatřujete, kterých jste si vědom. A zároveň bych se vás ráda zeptala, jak byste byl schopen zlepšit komunikaci v rámci Evropské agentury pro životní prostředí směrem k rozhodovacím činitelům a také směrem e, k veřejnosti. Děkuji a nyní prosím o odpověď na minutu. Já úplně přesně nevím, e, O co vám šlo v té první otázce? Já jsem geolog, to je jasné. Nejsem topograf. A ty velké výzvy, ty e, souvisí samozřejmě s e, klimatickými změnami. O tom jsem řek, e, hovořil. Například i sesuvy půdy a potopy jsou, nebo záplavy jsou problémy, které souvisí s klimatickými změnami. A Dalším relevantním bodem je eh, ukládání oxidu uhličitého. Tady také eh, máme co dočinění s geologií, protože se jedná o ukládání plynu. A dalším tématem jsou obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Všechno to jsou stejně důležité výzvy. Nyní jsem tedy zmínil ta tři témata, která jsou pro mě ta nejdůležitější. Děkuji. ECR zastoupena není, pokud se správně dívám. Ani GUE není zastoupena. Kde taky ne, to znamená, že se dostáváme k skupině S D a slovo má eh, Linda McEwen na 45 minut. Uh, sekund, pardon. Keine Worte Okay. Dann die EV. Dobře, Linda McEwen nic nemá, to znamená, že paní Gardini promluví za EPP. Eh, sì, io vorrei tornare un attimo Já bych se ráda vrátila ještě k jinému bodu. Vy jste řekl, že se nevyznáte přesně v chodu Evropské agentury pro životní prostředí a že ani nevíte přesně, jak fungují vztahy mezi agenturou a parlamentem. Ráda bych se vrátila ještě k tomu, na co se ptali jiní kolegové. Ve vztahu k těmto agenturám je velmi důležité, aby fungovaly konstantní vztahy s parlamentem. Samozřejmě, že jiná otázka je, jak se to eh, realizuje, ale my si žádáme konstantní trvalý vztah, protože to není pouze tak, že agentura eh, dodává jenom nástroje, ale musíme to také všechno kontrolovat, musí se eh, monitorovat, jestli se ve členských státech všechno eh, provádí. Takže pane profesore Ževenova, máte slovo? Ano, já dobře chápu váš postoj, rozumím vašemu komentáři. A také s tím naprosto souhlasím. Řekl jsem, že bych byl rád, kdyby mě byl vyčleněn eh, konkrétní partner, konkrétní kontaktní osoba z parlamentu. Samozřejmě, že vztahy mezi agenturou a parlamentem musí být velmi těsné. A já v této souvislosti také doufám, že se budu moci podílet na Eh, koncipování zpráv agentury, protože to je také základ informací, které jsou předávány dál z agentury. Děkuji. Pane Ževeno, já vám velmi srdečně děkuji za vaši prezentaci, za odpovědi, které jste poskytl na vznesené dotazy a dostáváme se k druhému kandidátovi. Je to Pět Henike a já vás prosím, abyste přišel dopředu. Postup bude stejný jako u pana Ževenoa. Děkujeme. So, thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám mnohokrát, Pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, mi velkou ctí, že před vás mohu dnes předstoupit a že se mohu ucházet o toto velice zajímavé místo jako zástupce Evropského parlamentu. Hned na úvod bych rád schrnul několik hlavních eh, bodů mé kariéry. Po Ernsonovi von Weizsäcker jsem nastoupil jako prezident eh, institutu Wuppertal Institut eh, od roku 2003 do roku 2008 konkrétně. A poté jsem univerzitu jako emeritní profesor opustil a nyní pracuji na celé řadě témat, která velice úzce souvisejí s eh, programem agentury. Studoval jsem chemii a ekonomii a už mnoho let jsem aktivní v oblasti energetiky, klimatu, politiky pro zdroje a to, čemu říkáme výzkum aplikované udržitelnosti. Snažím se co nejvíce angažovat v praktické aplikaci tohoto výzkumu. Například jsem pracoval na ministerstvu eh, eh, pod Joškou Fischerem v Hesensku pro energetiku a klima jako odborník na energetickou politiku nebo v rámci strategického odboru plánování. A eh, byl jsem členem také mnohých poradních orgánů pro národní a mezinárodní instituce, například jako expertní člen tří komisí eh, německého parlamentu pro oblast energetiky a eh, jako vědecký člen GF STEP. Dnes pracuji jako eh, vědec a hlavní poradce ve Wuppertal institutu v souvislosti s dvěma tématy, která opět velice úzce souvisí s programem agentury EEA a s evropským akčním plánem. Jednak se to týká účinnosti materiálu a ochraně zdrojů, kde jsem byl eh, eh, project leaderem největšího programu, největšího projektu Německé agentury pro životní prostředí. Eh, to se týkalo potenciálnu ekonomického modelingu a možných strategií pro zdrojově efektivní Německo. A nyní se aktivně angažuji ve velkém projektu efektivních budov, který se jmenuje Bridging the Information Gap on Energy Efficiency in Buildings, což je projekt spuštěný německým ministrem životního prostředí ve Wuppertal institutu v roce 2009. A je to projekt, který se snaží vyřešit problém eh, knowledge managementu v, na mezinárodním kolbišti energetické efektivity. A spolupracuje to s celou řadou mezinárodních sítí, například s systémem SPN nebo UNSPCI a dalšími. Hlavním cílem tohoto projektu je uzavřít tuto obrovskou implementační propast, která se objevuje v mezinárodním sektoru budov. Proto jsme vybudovali internetovou informační platformu, která poskytuje komplexní informační eh, zdroj pro informační technologie, Eh, analýzu nákladů a eh, možný úspěšný základ pro nové politiky. A snažíme se tyto znalosti prezentovat univerzálnímu globálnímu publiku a partnerům, jako jsou Čína, Indie, Jižní Afrika nebo Brazílie. Na základě toho eh, se snažím vypracovávat politiky pro zdrojovou efektivitu a snažím se co nejvíce přispět k eh, nové zelené politice v naší zemi i v Evropě. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane Henike, za vaši prezentaci a nyní opět nastoupí kolečko dotazů za frakce. Eh, jako první opět kolegyně Gardín, 45 sekund, prosím. Eh, Děkuji. Ráda bych podstatě pokračovala ve stejném duchu, jak už jsem položila otázku předchozímu kandidátovi. Pro nás je velice důležité eh, pochopit, jak takový kandidát na post eh, v agentuře, jakým způsobem nahlíží na spolupráci s Evropským parlamentem, posílení této spolupráce. A zároveň si myslím, jestli jsem pochopila správně z vašeho životopisu, pracoval jste i na regionální úrovni. Jakým způsobem si myslíte, že budete schopen sladit ty veliké rozdíly, které zde panují mezi jednotlivými regiony v Evropě, protože ty rozdíly jsou opravdu zásadní, evidentní a prostě znamená to problémy, když se snažíme přicházet nějakou legislativou pro 27. Děkuji, prosím o odpověď. Děkuji. Pokud jsem hovořil o svém výzkumu, tak jsem eh, tak do toho vždycky také spadalo mnoho slyšení v rámci parlamentu, v rámci Evropské komise, v rámci mezinárodních organizací. Navštěvoval jsem tyto instituce a e, co možná nejčastěji jsem se snažil vnímat reálné problémy a řešení e, jsem tedy navrhoval v souladu s realitou. E, to je tedy princip poradenství tak, jak jsme ho chápali na Vupertálském institutu. Snažili jsme se vždycky o aplikovaný výzkum. To znamená, že otázky, které se řeší v parlamentu nebo v komisi nebo v nějaké členské zemi, eh, musíme chápat reálně, tak abychom eh, díky vědeckým impulzům dosáhly určitého výsledku. Rozdíly mezi evropskými zeměmi jsou samozřejmě extrémně vysoké a veliké, nicméně je to skvělý skvělé pole pro to, abychom eh, je využívali. Například rozdíly mezi eh, produktivitou práce. To znamená, eh, že podíl mezi průměrem a nejslabším je jednaku devíti, nebo v jiných ohledech jednaku sedmnácti. To znamená, že se můžeme učit ze zkušeností pokročilých zemí. Můžeme zjistit, co lze eh, zlepšit a to by také mohlo mm, přispět k postupnému zlepšování růstu v ostatních zemích. Děkuji. A za SAD má nyní slovo Linda McEwen. Prosím, můžete položit další otázku. Yes, I'm here. Sedím zde, ano, sedím zde, děkuji. Děkuji za vaše vystoupení, ten přehled, vaši dosavadní praxe v této oblasti daných politik. Měl jste nějaké kontakty s environmentální agenturou práci, v této práci, to znamená s touto agenturou pro životní prostředí a další stejná otázka. Znamená, když se podíváte na tu práci celé agentury, co byste chtěl změnit, protože v podstatě správní rada by se měla podívat i na efektivitu, na to, jakým způsobem um, provádí tato agentura svou práci. Kontakt s Evropskou agenturou pro životní prostředí byl spíše na vědecké, vědecké bázi. My jsme tam vysílali naše kolegy, pomáhali jsme vytvářet eh, databáze pro skvělé eh, scénáře a analýzy. To, využívali jsme toho, co jsme tady dělali na našem Vrtálském institutu. To znamená, že jsme nepochybně součástí sítí, k eh, sítě, která vytvořila tuto agenturu. Bylo to možné také díky dobrému vztahu k našemu spolkovému úřadu pro e, životní prostředí a také s koreňskou agenturou. Co bychom mohli změnit? Já si myslím, že musíme politiku životního prostředí chápat integrovaně a musíme brát zcela vážně to, co se, o čem se diskutuje v té diskuzi o, o New Green Deal, o té, o tom e, novém zeleném paktu. Musíme e, všechny ty záležitosti související s udržitelným růstem diskutovat mnohem podrobněji. Já si myslím, že e, agentura by se měla snažit mnohem více o integrovaný přístup a zahrnout do toho i hospodářské záležitosti. Děkuji. Děkujeme a nyní za liberální frakci promluví pan kolega Gerbrandy, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Zároveň bych vám, pane profesore Nikene, rád poděkoval za vaše vystoupení. To je skutečně velice impresivní seznam aktivit. Já se chci zeptat, jakou roli byste mohla hrát ve správní radě Budete samozřejmě rozhodovat o určitých prioritách, které si stanovíte v rámci agentury, kolik zdrojů využijeme na biodiverzitu, kolik na klimatické změny například. Otázka zní, máte mm, nějaké hodnocení pokud jde o, to, o ty stávající priority agentury, máte pocit, eh, že v některých oblastech by agentura mohla udělat ještě více. A další věc, Myslíte si, že agentura bude růst v následujících letech a že se stane, řekněme, i politickou sílou? Děkuji. Ich darf mir nicht anmaßen, jetzt Děkuji. Já se necítím dostatečně povolaný k tomu, abych nyní už hodnotil, zda ty eh, často nedostupné zdroje jsou dobře alokovány. To bude eh, jednoznačně výstupem eh, diskuse v rámci agentury, pokud budu nominován. Ale na první pohled si například myslím, že integrované scénáře, energetická, klimatická a materiálová eh, účinnost jsou něco, co se musí projednávat společně, protože eh, víme, že je celá řada ehm, nežádoucích vedlejších účinků, například vybudováváním energetické infrastruktury. Eh, to třeba způsobuje nedostatky a neefektivitu v oblasti využívání kovu ehm, já si myslím, že se musíme zároveň zaměřit na sektorové specifické politiky a scénáře, například v oblasti budov. E, potřebujeme mezinárodní spolupráci v oblastech, jako je knowledge management. E, protože musíme myslet na Evropu, na naše sousedské země a na rozvojové země a e, takovouto formu spolupráce dosáhneme pouze tehdy, pokud budeme spolupracovat. Zdroje jsou omezené, e, bohužel e, to je opravdu velké, velké sousto, které musí agentura spolknout. Dobrá, děkuji. Nyní má slovo frakce Zelených Sato Hasi. Děkuji za slovo. Co si myslíte o třech největších environmentálních výzvách, které se nás dotýkají, jak je vidíte a jak byste chtěli zlepšit informaci pro ty, kteří přijímají rozhodnutí v této oblasti, kteří jsou za to odpovědní a zároveň pro veřejnost. Děkuji. My máme eh, jeden centrální problém, který v Evropě a v celém světě musíme vyřešit. Eh, roz, růstové eh, trendy materiální produkce a energetické eh, účinnosti musí být vyšší než růstové hodnoty hospodářského růstu. Jinak nikdy nedojde k tomu odpojení mezi rostoucí eh, mezi rostoucí kvalitou života, měřenou v HDP, a spotřebou přírodních zdrojů. Na druhou stranu, chceme-li vytvářet pracovní místa, je potřeba aby eh, produktivita práce rostla pomaleji než produktivita hospodářství. A tato dlouhodobá udržitelnost ve všech aspektech, hospodářsky, ekologicky a sociálně, když to chceme brát vážně a skutečně prosazovat, tak to je podle mého názoru ta největší výzva pro hospodářství i pro e, životní prostředí v Německu i jinde. To, co máme jako podpůrné balíčky a co používáme zatím pro boj s krizí, Eh, to musíme doplnit ještě těmi zelenými prvky, tak aby kvota investiční stoupala a spustil se dynamičtější proces eh, vytvářející nová pracovní místa a dlouho udržitelný rozvoj. Děkujeme, říká pan předseda. EKR stále není, GUE také ne, EFD také ne. No, takže nyní má slovo SAD pro navazující otázku Linda McEwen. Ano, já jsem se podívala na váš životopis. Pokud jde o zkušenosti v takových správních radách, to znamená management, správní záležitosti, konflikt zájmu, zaměstnanců a tak dále. To, to jsou věci, které taková správní rada musí dělat, není to akademický orgán, čili jaké máte zkušenosti s tímto typem práce? Es gibt keinere Konflikt. Nejsou konfliktnější uh nejsou konfliktnější organizace než německé vědecké komise, protože tam jsou eh, experti vyslaní stranami, kteří řeší takové otázky, jako například, jak můžeme bojovat proti klimatickým změnám, jak můžeme eh, vytvořit udržitelný rozvoj a tak dále, musí dospět k nějakým eh, realizovatelným kompromisům. Pokud bychom neměli tu velmi známou komisi anket eh, v Německu a pokud by tady nedocházelo k výměně zkušeností a zájmu, tak bychom v Německu nebyli dneska tam, kde jsme. Nemě- nedošlo by k energetickému odpadu, eh, obratu, neměli bychom tady tady konsenzus, pokud jde o ukončení jaderné energie a neměli bychom tady energetickou politiku, kterou e, nyní máme. Nyní e, je považována za významnou přípravu na e, Rio plus 20. Já si myslím, že je to právě vyrovnávání různých zájmů, různých názorů, ale také mm, konflikt různých proti sobě jdoucích zájmů. To mě provázelo celý život a e, v rámci té německé komise anket jsem se toho skutečně mnoho naučil. Děkuji a na závěr obdrží slovo e, paní kolegyně Gardýny, prosím. Vy nemáte žádnou doplňující otázku? Mm, jako ne, v pořádku, já žádnou nemám. Dann haben wir die Runde beendet. Ich bedanke mich recht herzlich. Dobrá, děkuji, tím jsme ukončili toto kolečko. Děkuji eh, panu Enikemu za jeho odpovědi a za jeho prezentaci. A nyní poprosím třetího kandidáta, pana Kristiána Haje. Děkuji. können beginnen, wenn Sie soweit sind. Yeah. Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Eh, vážené dámy, vážení pánové, vážení poslanci a poslankyně, děkuji vám mnohokrát za příležitost představit svou osobu v rámci uh, ucházení se o to, tento velice důležitý post člena uh, řídící rady agentury EEA. Dovolte mi, abych se vám představil. Já jsem generální sekretář Německé poradní rady pro životní prostředí to je v Německu nezávislá vědecká rada, e, založená federální vládou, která má hodnotit stav životního prostředí, která má vládu a širší veřejnost e, varovat před nežádoucím vývojem a má sepisovat doporučení pro politiku v této oblasti. Má současná práce je koordinace sedmi univerzitních profesorů z různých oborů, jak z společenských, tak přírodních věd, a vést práci zhruba 15-členého vědeckého týmu. E, tato rada jednoznačně patří ke klíčovým klientům e, agentury EEA. Neustále používáme zprávy agentury EEA a aplikujeme je na náš národní kontext. V posledních deseti letech eh, jsem rovněž byl mezi vedoucími pracovníky eh, poradní rady Eh, Evropy pro otázky životního prostředí, což je síť poradců v celé Evropě a momentálně jsem předsedou energetické pracovní skupiny v rámci této sítě, kde pracujeme na projektech udržitelné infrastruktury pro Evropu a pracujeme na eh, cestovním plánu eh, pro nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050. Jako evropská síť máme pravidelný kontakt s agenturou EEA a tím pádem poměrně dobře znám eh, určité penzum práce této agentury. Osobně jsem původně politolog, který se specializuje na evropskou environmentální politiku, její analýzu a řízení. V rámci vědecké aktivity v posledních 20 letech jsem se zabýval velmi širokým spektrem aspektů environmentální politiky, mimo jiné otázky dopravy a energetiky, a to zejména z hlediska evropských politik. Od roku 1997 do roku 2001 jsem byl šéfem evropské politiky e, Evropského environmentálního byra EEB. Jako takový jsem byl ve velmi intenzivním kontaktu s Evropským parlamentem a agenturou EEA. Mám proto dojem, že do značné míry eh, rozumím perspektivám a potřebám jednotlivých evropských institucí, včetně Evropského parlamentu a agentury EEA. Osobně se mi velmi líbí spolupráce s agenturou EEA, protože si myslím, že tato agentura odvádí skvělou práci a proto se také o tento post ucházím. Myslím si, že zvládnu učinit cokoliv proto, abych podpořil Evropský parlament ve formulování jejich, jeho potřeb eh, na, eh, v rámci Rady EEA. Eh, jsem ochoten do toho investovat velké penzum energie a tím, jak doufám, pomohu agentuře EEA v tom, aby se stala silnější institucí a i nadále důležitým členem, důležitým hráčem na evropském poli. Pokud jde o témata, kterými se momentálně zabývám, ze všeho nejdříve je to otázka nápravy změn, v, ž, změn klimatu v oblasti energetiky a transportu, jednak je to debata o zelené ekonomice a pak za třetí eh, integrovaný monitoring. Děkuji vám za slovo. Děkujeme vám za úvodní prezentaci. Nyní opět zahájíme kolečko dotazů za EPP. Opět kolegyně Kardiny 45 sekund. Tanto grazie. Děkuji. Ano, vidím, že máte rozsáhlé zkušenosti. Ráda bych položila následující dotaz. Co si myslíte, že bychom mohli zlepšit v práci agentury EA? Tak, abychom měli lepší informace o tom, co dělá, protože musíme připravit legislativu a zároveň, aby byla informována veřejnost, tak aby environmentální politiky opravdu dosáhly kýžených výsledků. Čili jaká konkrétní zlepšení byste navrhl, pokud budete opravdu v této funkci schválen? Děkuji, prosím o odpověď. Eh, děkuji mnohokrát. Eh, já si myslím, že v první řadě EEA odvádí skvělou práci. Je to práce velmi komplexní a velmi různorodá. Mají různorodé informace a data, která musí zpracovávat a tak, aby z nich vyšla jasná i politická sdělení. To je to východisko. E, jaký mám pocit? Mám ten pocit, že tato, e, tyto zprávy e, se k občanům v některých členských státech nedostávají tak, jak by to bylo ideální. EEA to nemůže zvládnout sama musí navazovat kontakty s národními agenturami pro životní prostředí v rámci Focal Points. E, tyto kontakty musí zintenzivnit a potřebuje také mechanismy na národní úrovni, tak aby se tato sdělení e, mohla dostatečně aplikovat do národních jednotlivých kontextů, aby mohla být náležitě zohledněna. To bych viděl jako jednu z priorit. Dále v rámci pracovního programu Evropské komise sem tam vidíme e, důraz na důležité aspekty ekosystému, služeb a na oblast zelené ekonomiky. E, jsou tam jasné výpovědi v tom smyslu, že naše hospodářství závisí na e, dobře zachovalých ekosystémech, ale e, toto sdělení, které je naprosto zásadní, je potřeba integrovat, je to zásadní i pro hospodářství a zelenou ekonomiku, toto je potřeba empiricky doložit a ještě zdůraznit. Nebylo by například vůbec špatné mít celoevropský inventář ekosystémů v Evropě. Děkuji vám mnohokrát, říká pan předseda. Eh, nyní za SAD dostane slovo Linda McEwen. Ano, jistě. Máte mnoho zkušeností z evropské úrovně, znáte tuto agenturu velice dobře, čili já vám nepoložím stejnou otázku, kterou jsem položila vašim kolegům. Ovšem, když se podíváme na stávající environmentální politiky EU, došlo k určitému pokroku, ovšem do budoucna. Co si myslíte, že budou největší výzvy? Jak se vede EU v oblasti životního prostředí? Můžeme udělat ještě více? Jak byste se na to podíval? Pokud se nám povedlo dosáhnout pokroku v minulosti, povede se nám to i do budoucna? Frage. leider nicht ganz so ein... Děkuji za otázku. Bohužel to není tak jednoduché, protože jednoduché problémy jsme do, do značné míry vyřešili. Jednoduché problémy jsou tudíž ty, které jsme schopni vyřešit technickými opatřeními. Při nyní máme před sebou mnohem složitější, komplikovanější problémy, takzvané trvalé, persistentní problémy a není divem, že směrnice o ochraně půdy v eh, Evropské unie nebyla v Radě ministrů přijata eh, a konflikty v oblasti využití půdy jsou také velmi palčivé. To znamená, znamená, že není divu, že je velmi obtížné tyto věci vyřešit. Eh, není jednoduché eh, nepřetěžovat naše lesy, naše mm, biosystémy, ekosystémy, moře. Já si myslím, že to jsou po, e, problémy, které jsou mnohem komplikovanější a musíme to mnoho, mnohokrát koordinovat, tak abychom e, dosáhli skutečného účinku. Děkuji. Dank für die... Děkujeme vám za liberály. Nyní eh, vznese otázku pan Gerbrandy. Thank you, Mr. Děkuji za slovo a děkuji, pane Hej, za vaši prezentaci. Dvě otázky. Jednak vaši stávající role v rámci tohoto poradního orgánu v Německu. Je to nezávislá rada, nezávislý orgán na německé vládě tak abychom zamezili jakýmkoliv možným konfliktům zájmu do budoucna. Druhá otázka. Pokud je o implementaci, to považuji za jednu ze slabin naší legislativy v oblasti životního prostředí. Vidíte nějakou roli pro agenturu EEA v tom, aby, řekněme, ta implementace v Evropě v tomto ohledu byla lepší? Mein Rat ist, und das sagt der Einricht... Zřizovací výnos této rady říká, že smíme eh, kritizovat vládu, také tak eh, často činíme, například náš zvláštní posudek, který jsme vydali krátce před katastrofou ve, Kukuš, ve Fukušimě a kritizovali jsme tehdejší jadernou politiku. My jsme tedy administrativně součástí eh, Spolkového úřadu pro životní prostředí, ale je to čistě administrativní záležitost. To znamená, že máme nad sebou administrativní dohled, ale neodborný dohled, jak se to formuluje v Německu. Pokud jde o kontrolu provádění implementace, tak to je samozřejmě velmi obtížné. Agentura EEA by měla no, informovat o tom, kde došlo k pokroku a kde naopak pokroku, pokroku nedošlo. Nicméně e, to provádění samotné je čistě právní otázka a k tomu potřebujete jiné kompetence než ty, které má Evropská agentura pro životní prostředí. A Eh, vztahy založené na důvěře, které se vytvořily mezi eh, agenturou a členskými státy, by mohly být ohroženy tehdy, pokud by agentura byla příliš zapojena do kontroly provádění. Já si myslím, že to je skutečně eh, úkolem specializovaného jiného orgánu. Děkuji. Další dotaz. Vznesou zelení. Paní Satuhasi, prosím. Já bych se ráda zeptala na to, jak byste definoval tři největší výzvy, kterým čelíme v oblasti životního prostředí a jakým způsobem by agentura EEA mohla a měla zlepšit komunikaci v tomto ohledu jednak um, směrem k nám, k politikům a jednak samozřejmě směrem k veřejnosti. Mit der Klimadebatte, wenn man sie in pokud se podíváte na diskuzi o klimatických změnách do roku 2050, tak se tu počítá s radikální transformací naší infrastruktury, s našeho, našeho zásobování a to je obří úkol. Nicméně bychom měli dbát především na to, abychom nespůsobili jiný Eh, problém jinde, abychom ty problémy neřešili tím, že vytvoříme jiné problémy. A proto je velmi důležité, abychom ochranu klimatu vždycky viděli v souvislosti a v kontextu zachování biologické rozmanitosti, protože tady je eh, velké pokušení vyřešit jeden problém na úkor jiného problému. Biopaliva a další eh, druhy energie, které způsobují vzájemné konflikty. Třetí velká výzva Role Evropy při eh, tom, co vědci popisují jako bezpečné planetární hranice, protože tady dochází k různým zpětným efektům, ke kritickým prahům, kritickým hranicím, kde můžeme mnoho ztratit. Například se za velký problém považuje dusík, Eh, nebo využívání eh, půdy, dusík ve fosforovém cyklu, anebo využívání půdy. Děkuji. A nyní EKR, EFD a GUE přítomni nejsou. To znamená, že se dostáváme zase na začátek frakcí a slovo obdrží paní Linda McEwen. Takže paní kolegyně Gardini má slovo, taky nemá otázku, dobře. To znamená, že můžeme panu Hajovi poděkovat za jeho prezentaci, za odpovědi, které nám poskytl. A nyní pozveme čtvrtého kandidáta, pana Holzbecka. Prosím, posaďte se dopředu. Zloboka se nadechne, nadechněte, až budete chtít, tak začněte. Thank you, Mr. Chair, uh, members of Parliament. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci, já jsem Ludo Holzbeck a má sféra je environmentální toxikologie. Pokud jde o těžké kovy a rtuť, to všichni dobře znáte, to je eh, nejnovější úspěch tohoto výboru. Zároveň jsem ekolog, eh, který pracuje s delfíny a a netopíry, tam jde nám o tu akustiku a rovněž eh, jsem zpravodajem o, o eh, zvířecích druzích, pokud jde o jejich životní prostředí a eh, dopad evropských politik na ně, na evropském měřítku tedy. S tímto výborem jsem začal spolupracovat v rámci projektu screeningu a poradenského projektu u směrnice REACH a u nařízení o pesticidech a ochraně, ochraně fauny. E, strávil jsem mnoho hodin e, v kanceláři spolureportéra, kde jsem kontroloval e, nějakých tři a půl tisíce návrhů k směrnici REACH, ale díky tomuto, tomuto výboru se nám podařilo nakonec dosáhnout velice dobrých výsledků, ačkoliv je stále několik oblastí, které je potřeba vyřešit, jako jsou nanočástice a farmaceutické přípravky. Také jsem tento výbor zastupoval v EEA. Takže v současné době už vím, eh, co je mým úkolem a velice pozitivně vnímám roli agentury EEA při podpoře Evropské unie v oblasti politiky pro životní prostředí a ochranu klimatu. Eh, hlavním úkolem zástupců v EEA, eh, zástupců parlamentu v EEA podle mého názoru je to, aby agentura směřovala tím směrem, kterým směřovat má, dělala to, co dělat má a nezačala si v uvozovkách žít vlastním životem a plnit vlastní program. Pokud tedy mám, eh, pokud jsem tedy někdy řekl nějakou kritiku na poslední rámcový program, Eh, tak to nebylo kritické vůči agentuře, protože EEA je snad ta nejlepší agentura, kterou máme. Jsou to všechno odborníci, mají dobře, velice dobrou vědeckou úroveň a mají dobré výstupy. Nicméně eh, je potřeba vrátit se zpátky na zem, pokud jde o rozpočty. Rozpočty se rozhodně nebudou navyšovat a agentura se podle toho v nejbližší budoucnosti musí začít chovat. Děkuji vám mnohokrát za slovo. Děkujeme vám za tu stručnou, ale podrobnou um, úvodní řeč. A nyní zahájíme kolečko dotazů paní Gardini za EPP. Ano, děkuji za slovo. Pane Holzbeku, vám děkuji za vaše slova a dovolte otázku. Co uděláte proto, abyste posílil spolupráci s Evropským parlamentem? Samozřejmě, že to je věc, která mi leží na srdci, jak můžeme zajistit určitou větší transparentnost, lepší kontakty, lepší výměnu informací mezi agenturou a parlamentem, protože hmm, si myslím, že tady přicházíme veliké příležitosti. Děkuji, prosím o odpověď. Ano, děkuji. At the moment, si myslím, vždycky je co zlepšovat, jistě, ta věc, ta práce, jak probíhá, ta je perfektní, ovšem ta komunikace s parlamentem, s radou, s komisí, samozřejmě agentura mm, slouží nám všem, tak to tam by, tam je ještě prostor k nějakému zlepšení. Ovšem, jak tím, tím, že například by přišly určitými reporty mm, kvalitnějšími, protože ty politiky tvoříte vy, ne agentura. no, no, jak si posílit, řekněme, jejich přítomnost zde v Evropském parlamentu. Vím, že už mají takový ten, ten kontaktní úřad, kontaktní místo, možná by mm, mohlo probíhat více schůzek, eh, alespoň se zástupci vašeho výboru, zástupci parlamentu. Jistě, samozřejmě, vím, že nemáte mnoho prostoru, ovšem to by mohlo probíhat i z kontakt, na základě kontaktu se sekretářem. Ano, je co zlepšovat. Děkujeme. Linda McEwen za SAD skupinu? Ano. Ano, já vím, že zatím jste se náhradníkem, nevím, jak to bude fungovat, mm, jak často teda budete se účastnit schůzek rady. Ano, hovořil jste o tom, že ta agentura by měla teda zůstat v tom směřování, které od ní očekáme. To je eh, samozřejmě vždycky riziko velikých organizací, které najednou chtějí jít svou cestou. Ano, pokud jde o... Eh, myslíte si, že správně rada skutečně efektivním způsobem kontroluje agenturu? Já? Ano. Ano, je to post náhradníka v mém případě, proto jsme se rozhodli, že budeme dělit naše úsilí. Michael Skuros bude na většině schůzek rády přítomen, já se budu zabývat spíše vědeckými záležitostmi a nahradím mu v případě, že by tam zrovna nemohl být na těch schůzkách přítomen. Já sice nebudu na všech schůzkách, ovšem na všech, kde budou požadovány mé znalosti, to znamená toho vědeckého výboru a tak dále. Podobně, jak už o tom hovořil Michael, tak my máme opravdu přehled ehm, o tom, co se děje v agentuře. Já se jedině obávám, že i přesto, že jsou to um, úžasní lidé. Já samozřejmě nechci, aby jaksi se odklonili od reality. Je velice důležité, aby nežili v nějaké virtuální realitě. Musí komunikovat s veřejností, musí online způsobem reportovat. Ano, je to, je to sice úžasné, vypadá to krásně, ty reporty, ovšem to není to nejdůležitější pro mě ty škrty v rozpočtech, které je čekají, znamená, že se budou muset změnit, zaměřit na nejdůležitější iniciativy. Ano, jsou tam panevropské iniciativy, to je se zajímavé, ovšem musí plnit především ty priority. Děkuji za liberální frakci eh, kolega Gebrandy. Thank you. Děkuji za slovo. Pane Holzbeku, děkuji za vaše slova. My jsme spolupracovali v posledním dva a půl letém období s agenturou EEA, čili já znám některé vaše názory, myšlenky, ty vaše příspěvky v tom posledním období. Mám otázku ohledně priorit. Ohledně priorit v rámci agentury EEA. Myslíte si, že by měly být změněny? Vy jste hovořil, že by se měla otevřít veřejnosti ale eh, ty způsoby komunikace a tak dále, to jste trochu kritizoval. A pokud jde o implementaci legislativy EU v tomto ohledu, myslíte si, že by agentura mohla hrát určitou roli? Ano, musí si zvolit určité priority, to je jasné, protože víme, že rozpočet eh, bude stabilizován, Vím, že tam bude do roku 2013 pouze maličké navýšení, bude to vlastně na úrovni roku 2011. Pro agenturu v Kodani je to škoda, protože oni jsou odpovědní i za oblast klimatických změn. Čili je to mnoho zodpovědností, úkolů, reportování, budou prostě muset udělit některým oblastem prioritu, některé prostě cíle asi budou muset pustit proto, aby mohly plnit ty nejdůležitější a já se obávám, že prostě budou muset některé ty oblasti vypustit, aby ten výstup z zastávajících podmínek byl takový, jaký očekávají, protože prostě když budete dělat příliš mnoho aktivit a nemáte dostatek zdrojů, tak to může, celá ta akce může být ohrožena. Děkuji. Děkuji mnohokrát za zelené satuhasy. Thanks. Uh... Děkuji. Vy jste se zmínil v tom smyslu, že agentura bude muset udělit některým hlavním oblastem prioritu. Mohl byste být konkrétnější? Co tím myslíte? A zároveň jste se zmínil v tom smyslu, že to onlineové vykazování, reportování nevnímáte jako prioritu. Myslíte si, že by agentura mohla nějakým způsobem zlepšit eh, informovanost pro nás, pro mm, politickou scénu, ale zároveň i pro veřejnost? Prostě vědci se domnívají, že toto je velice důležité, toto jsou uh, priority. tak aby tyto priority eh, veřejnost lépe přijímala. Ano, souhlasím s tím, že komunikace s veřejností je zásadní i pro agenturu. Myslím si, že samozřejmě to musí být informace, data, která jsou vědecky podložená a zároveň musíte přistupovat opatrně k tomu, co budete monitorovat, třeba nějaké mapování hluku, hladin hluku, Například mě se zrovna nelíbilo to, že bychom do toho zapojili veřejnost s mobilními telefony a bylo mi řečeno, že tato otázka vlastně byla předložena parlamentem nebo tato možnost, čili je povinností agentury říci parlamentu, že zatím nemáme vědecké důkazy, které by to podporovaly, aniž bychom se pouštili do takové aktivity předtím, než to řekneme. Čili tímto způsobem je potřeba, aby si stanovili ty hlavní priority, co bude nejdůležitější, jakým způsobem budeme moci přispět k vytvoření určitých scénářů, které vám předložíme, nákladová účinnost. A to samozřejmě platí nejenom pro uh, nákladovou účinnost, ale nesmí to mít negativní dopad na ekonomiku, protože jinak by to nemělo smysl. A jakmile vám předloží takové scénáře, tak potom je na vás, na těch, kteří jsou odpovědní no, mm, za tyto politiky, aby zvolili tu cestu vpřed. Já si myslím, ano, v tomto vidím eh, určitý jasný úkol pro agenturu. Děkujeme. Děkuji GUE, EFD, EKR nevyslali zástupce, to znamená, že nyní má SAD možnost položit další otázku. Linda McEwen se ji vzdává, to znamená, že eh, já mohu poděkovat <clears throat> panu Holzbeckovi za veškeré jeho odpovědi a také za to, že se držel eh, vyhrazeného času. A nyní přivítáme dalšího kandidáta, pátého kandidáta, je to pan Michal Skolos. Pokud budete připraven, můžete začít a během tří minut se připravit. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Jsem si jist, že v tuto denní dobu jste již unaveni. To znamená, že se Eh, pokusím co možná nejméně opakovat to, co je v mém životopise a budu se soustředit spíše na to, proč se opět ucházím o tuto funkci. Moje pozadí je chemie, jsem eh, tedy inženýr chemie a velmi jsem eh, pracoval také v managementu. Jsem profesor univerzity v Aténách. Také jsem působil v, oceánografii. v oceanografii. Eh, UNESCO nedávno eh, vytvořilo radu pro eh, udržitelný rozvoj a vzdělávání a jí jsem členem a kromě toho jsem byl velmi zapojen do organizace občanské společnosti a do otázek spjatých s vodou. Po dlouhá léta jsem pracoval v mnoha různých organizacích, včetně eh, Evropskou kancelář Evropské kanceláře pro životní prostředí, pana Kristiana Mé. A kromě toho mám tu čest, že tento parlament zastupuji eh, v agentuře EEE e e od, EEA od počátku. Jeden z důvodů, proč jsem se opět přihlásil jako kandidát do tohoto konkurzu, je to, že se eh, těším důvěře předsedu a skupiny eh, od dob Caroline Jackson a Jo Laineho, Lainena. A kromě toho mám pocit, protože jsem se v tom velmi angažuji, že jsem vaším jménem přispěl k rozvoji Agentury pro životní prostředí. A já doufám, že vývoj Evropské agentury pro životní prostředí eh, je úspěšný, byť se tedy proslýchá, že by se mohla zlepšit. Ale Zároveň bych rád řekl, že jsem se rozhodl opakovat svoji kandidaturu proto, že se domnívám, že e, tato role je velmi obtížná. Je velmi obtížné v této agentuře e, zastupovat Evropský parlament a my potřebujeme jednoznačnou kontinuity, protože je to sofistikovaná organizace. Nemůžete během dvou zasedání správní rady za rok plus dvou zasedání exekutivního byra pochopit veškerou sofistikovanost té organizace. To znamená, že potřebujete určitý čas. A pokud se rozhodnete mě opět zvolit, tak si musíte uvědomit, že celá skupina čtyř, to znamená dva stálí a dva zástupci, celá ta skupina bude představovat celek eh, se navzájem se doplňujícími schopnostmi a ta skupina zároveň bude ochotná věnovat čas, zhruba tři týdny za rok, nebo dokonce více času, protože skutečně musíte k tomu přispívat. Musí, nesmí, nestačí, když tam pouze budete. Musíte číst ty zprávy, musíte k tomu předkládat komentáře a ti z vás, kteří se o to skutečně zajímají a eh, kteří tedy měli eh, příležitost se toho účastnit, tak ku příkladu pan Gerbrandy, co by váš zástupce, to ví. Pane předsedo, Eh, jsou to čtyři minuty. Mám už skončit? Dobře, měl jsem tři minuty, dobře, takže já jsem pouze chtěl říct, že ta funkce se nazývá určený expert. Nicméně jde o to, abychom byli vaším hlasem. Jsme vlastně vašimi zástupci. Musíme velmi dobře chápat obě strany a vytvářet a udržet rovnováhu mezi e, zástupci komise a zájmem jednotlivých zemí. A to je velmi důležité. Já e, si, se domnívám, že budete mít určitě na srdci celou řadu otázek. To znamená, že v tuto chvíli skončím a vrátím se k tomu později. Děkuji. Děkuji. Eh, každý kandidát měl tři minuty. Já chci, aby ten postup byl pro všechny stejný, takže vám děkujeme. A tím se dostáváme eh, k jednotlivým dotazům. Nejprve opět obdrží slovo EPP paní Gardiny, eh, takže prosím v osvědčené formě. Děkuji za slovo, pane předsedo. Myslím si, že je jasné, že pokud budete pokračovat ve vaší práci, tak samozřejmě, že budete přesal určitý zdroj informací. Ovšem zároveň doufám, že budete naslouchat. Naslouchat tomu, co říká Evropský parlament, to, co naopak on, eh, které informace poskytuje vaší agentuře. Kromě zkušeností, které máte v oblasti body, jaké další oblasti vás zajímají? A opak, zopakovala bych ještě jeden dotaz, který se položila ostatním kandidátům. Uh, Jelikož musíme optimalizovat zdroje, musíme nějakým způsobem skoncentrovat naše priority, které si zvolíte vy. Prosím, pane Skule, si odpověste během jedné minuty. Já už jsem se o tom zmínil před chviličkou. Já jsem pokryl nejenom oblast vody, tuto problematiku, ale i jiné oblasti, to znamená mnoho jiných záležitostí životního prostředí, kovy, Dále jsem pracovala v takovém poradním výboru vědeckém v oblasti toxikologie na úrovni EU. Mnoho jiných záležitostí. Fungoval jsem v různých postech ve vedení. To neznamená, že bych neměl odpovědět na tu druhou část vaší otázky. To jsou ty priority. Jedna z potíží takové organizace, jako je agentura EEA, je, že nemůžeme úplně všechno pouze omezovat. Musíme prostě pokrývat hodně oblasti. Jednak proto, že tvoří součást politik životního prostředí EU a občas prostě musíte poskytovat informace nejenom Evropskému parlamentu, ale i komisi a zároveň proto, že jsou zde určité priority na straně jednotlivých členských států. Čili my musíme být v kontaktu s parlamentem v prostřednictvím jmenované určité osoby, vašeho předsedy, tak ta struktura vypadala. A vaše priority naopak tímto způsobem díky této struktury předáme agentuře. Díky za frakci SAD Linda McEwen. Ano, vy jste v radě agentury už dlouho. Jak se změnila tato práce? Došlo tam k nějaké změně v rámci priorit? nebo co si myslíte, které by měly priority do budoucna? There is... Ano, je zde veliká změna. Na začátku jedna z takových největších obáv se týkala přítomnosti parlamentu a abychom si vyslechli parlament na stejně jako komisi. Vy jste se ptala na otázky implementace, provádění nebo alespoň, řekněme, nějakého monitoringu politik. Několik prvních let to bylo nemožné. Nyní už je to akceptovat, akceptováno, máme zde ty scénáře, máme zde e, možnost monitorování různých úkolů, nejde pouze o měření Další věc je i ta přítomnost na mezinárodní scéně. O tom už jsme se zmínili. Určitá environmentální diplomacie celé Evropské unie. Čili toto jsou nové oblasti. A my musíme se snažit o lepší pochopení příležitosti, které zde před námi leží, nové technologie, dosáhnout určité rovnováhy mezi novými technologiemi a na druhé straně šířením informací širší veřejnosti. Jako poslední má slovo pan Gebrandy za liberály. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval panu Skulosovi za práci, kterou odvedl všechna ta léta, za jeho spolupráci s námi. Já jsem byl přítomen té spolupráci posledních dva a půl roku a byste opravdu byl nesmírně aktivně zapojen do práce agentury. Nemám na vás mnoho dotazů. My jsme úzce spolupracovali v tom posledním období. Možná pouze pro kolegy. Myslíte si, že agentura EEA by mohla ještě posílit svou roli, nebo naopak by se měla omezit na roli, kterou hraje v současnosti? Myslím si, že by mohla být ještě silnější, aniž by zašla za ty hranice, které jsou ve stanovech, ve stanovách této eh, agentury. My prostě potřebujeme, aby ta agentura byla ambiciozní, aby byla přítomna v hlavních městech, aby prá- protože ta práce, kterou děláme, prostě častokrát není využívána. Toto je eh, spíše odpovědnost eh, v těch hlavních městech, ovšem na tom bychom mohli pracovat i my prostřednictvím sítě EONET, jiných sítí a zároveň se obrátit na ostatní zúčastněné strany aktivnějším způsobem, čili i toto bychom mohli dosáhnout prostřednictvím právního rámce, který máme k dispozici a tím by to posílilo roli agentury. A zároveň jistě víte, že jsou určité oblasti, kde se prostě musíme omezit, eh, tak abychom zase posílili ji. Několik jiných oblastí, kde prostě potřebujeme eh, předat jeden z hlavních problémů, ani bych neřekl problém, ale spíše výzva pro naši agenturu je ten, že potřebujeme být prostě na špičce z globálního hlediska protože EU musí být průkopníkem, musí mít vůči postavení a na to nesmíme zapomínat. Děkuji. Jako další zelení Sato Hasi, prosím. Děkuji mnohokrát. Pane profesor, profesore Skulosi, já bych ráda slyšela odpověď na toto. Vy už několik let pracujete v správní radě eh, vnímáte jako své, eh, co vnímáte jako své největší úspěchy v rámci svého působení v této agentuře? Řečník bohužel bez mikrofonu. Já si myslím zcela upřímně, pokud navštívíte agenturu, tak uvidíte, že názory parlamentu jsou zde vždy vyslyšeny a troufnu si říci, že na stejné úrovni jako názory komise. A to je, myslím, velice důležité. E, zároveň jsme dospěli určité kultury spolupráce, kultury konsenzuální a myslím si, že to je to největší, čeho jsme dosáhli. To je můj příspěvek to je můj úspěch, pokud se ptáte na toto. Pokud se ptáte na úspěchy agentury jako celku, těch je mnoho a mnoho. První věc je, že máme spolehlivé informace, které začínají být také správně interpretovány a e, začínají generovat poměrně užitečné scénáře pro rozhodování. Zároveň se nám podařilo alokovat potřebný čas pro další požadavky ze strany parlamentu v rámci výročního pracovního plánu, takže vždy je problém, eh, prostor pro vaše další intervence. Děkuji mnohokrát. EFD, GUE a EKR eh, nejsou zastoupeny stále. To znamená, že se vracíme zpět k frakci S plus D. Linda McEwen Chcete slovo? Nechcete. Paní Gardíny také nechce. Takže děkujeme, vážený pane kolego, za vaši prezentaci, za to, že jste zodpověděl všechny dotazy. A nyní přecházíme ke kandidátu číslo 6. Prosím vás, pane kolego, dopředu. A až budete mít možnost, tak můžete začít, pane Velingo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci, jsem velice rád, že zde mohu vystoupit. Je to zkouška vaší trpělivosti, vím, ale chtěl bych se vám představit. Já si vážím životního prostředí a tím chci říci, že chci pracovat pro ně a pro vás v EEA. Důvody jsou tři, proč se tolik zajímám o životní prostředí. Na třech úrovních. Doma, ve své vesnici, odkud jsem, bydlím na vesnici v Nizozemsku. Tam chci chránit krajinu a životní prostředí, ale zároveň eh, je zde úroveň má občanská. Já aktivně pracuji v mnoha nevládních organizacích, národních i mezinárodních. Několik z nich jsem založil eh, společně s vědci mimo jiné, eh, mimo jiné v Evropské integrované hodnotící fórum. A společně s instituty, jako je Tyndalovo centrum, nebo jako je Fondancione Enrico Mattai v Itálii, jako Institut Econ v Německu, eh, Společně jsme vyvinuli metodu pro lepší integraci eh, environmentálních záležitostí na Evropské unii. Já jsem byl předsedou této iniciativy od roku 1997 do roku 2005. Momentálně EEA tuto metodu používá. EEA se této sítě také velice aktivně účastnila. Angažuji se v rámci zajištění silnější role pro Evropský parlament v, ve věcích životního prostředí v celé Evropě, tak abychom harmonizovali a zlepšili situaci, a ne i na úrovni globální, jako v Durbanu, na no, konferenci o biodiverzitě a všech ostatních. EEA je, myslím, velice mocný nástroj, který nám může pomoci zlepšit kvalitu a efektivitu e, rozhodovacího procesu v otázkách životního prostředí. Bylo by pro mne velkou ctí vás v této agentuře vstupovat. E, osobně bych přitom e, velice silně spolupracoval s vámi, vy nemusíte za mnou, já bych jezdil za vámi několikrát ročně a i v rámci eh, médií a počítačů, počítačových technologií a služeb bych s vámi spolupracoval, abychom našli co nejlepší způsob, jak zefektivnit mou práci pro vás tam. Takže dva důvody. Eh, moje osobní přesvědčení, mé přesvědčení a víra v Evropu. A třetí důvod, eh, mé osobní znalosti, které chci co nejvíce zefektivnit v podpoře politik na evropské úrovni. V posledních 30 letech jsem získal mnoho zkušeností v oblasti environmentálních věd, zejména na rozhraní vědy a politiky. 20 let již spolupracuji s agenturou EEA od jejího samého založení. Původně jako ředitel oddělení pro životní prostředí v Nizozemsku, kdy se stále rozhodovalo o tom, kde tato agentura bude sídlit. Mám pocit, že se tehdy jednalo buď o Kodani nebo o Barceloně. Samozřejmě chasečů byla celá řada, mimo jiné také Budapešť, pokud vím. A už tehdy jsem si velice dobře uvědomoval důležitost agentury EEA, agentury pro životní prostředí na evropské úrovni. A později jako vědec a i jako nyní, jako šéf Národního výzkumného programu pro změnu klimatu v Nizozemsku, což je 100 milionový výzkumný program národní a mezinárodní, který spolupracuje mimo jiné s EEA, s Tyndall institutem, s Econ institutem a dalšími institucemi v Polsku, Španělsku a všude jinde v Evropě. V Nizozemsku spolupracuji s mnoha ministerstvy, ministerství pro vodní cesty, ministerstvo pro ekonomiku a působím jako poradce pro politiku, eh, původně jako poradce pro otázky znečištění ovzduší, nově jako poradce pro záležitosti znečištění řek a vodních cest. Nakonec, ještě než, se, než ukončím svůj úvod, těším se na spolupráci s vámi a eh, na vaše otázky. Děkujeme vám, pane kolego, pane Vlingo. A nyní tedy zahájíme opět to běžné kolečko dotazů. Nejprve paní Gardini za frakci EPP. Grazie. Jako jste budu... Ano, děkuji. V tuto chvíli už je poměrně obtížné klást ještě nějaké dotazy. V podstatě jste řekl celou řadu věcí, na které jsem se chtěla zeptat. Možná by bylo dobré, kdybyste o něco přesněji řekl, jak to vypadá se vztahy mezi objektivitou, to znamená, že člověk stojí nad stranami jako objektivní faktor a na druhé straně bych se ráda zeptala eh, na realizaci znalostí, protože ty Znalosti, poznatky jsou samozřejmě neutrální, ale v evropské politice prostě fungují politici, strany a často eh, se tam vytvoří celá řada vrstev. Já nevím, jestli jste úplně přesně pochopil, kam směřovala moje otázka. Um, já vám za tu otázku každopádně děkuji. Eh, plně ji chápu z toho hlediska, že jako parlament jste bombardováni informacemi pro různé návrhy a myslím si, že zejména zde může agentura hrát významnou roli, a aby vytřídila a zkonkrétnila informace, které dostáváme. Já si myslím, že musíte lépe také spolupracovat s různými národními instituty, protože původně tyto instituce pracovaly osamoceně, každá na svém pískovišti a teprve po roce roce 2000 se začaly konsolidovat do mezinárodní struktury, ale zatím stále chybí kontakt mezi národními parlamenty a národními institucemi a naší agent a agenturou EEA. Vím, že je ne, všeobecně nedostatek peněz, ale na druhou stranu, abyste vy mohli efektivně pracovat, je potřeba dosáhnout určitého obecného konsenzu mezi evropskými výzkumnými instituty v tom smyslu, jaké jsou nejdůležitější výzkumné cíle, jaké jsou nejlepší scénáře. Myslím si, že agentura EEA vám proto může poskytnout prostor pro lepší zaměření vaší práce a pro odfiltrování kre- kreativních a nekreativních návrhů. Děkuji. Nyní za SAD Linda McEwen. Máte slovo. No je vidět, že jste nesmírně aktivní ve vaší zemi. Práce této agentury považujete za užitečnou, Myslíte si, že to je něco, čeho byste mohl využít? A pokud ne, které změny byste navrhl? Kdo je nej, taková vlastně nejdůležitější klientela této agentury? Ano, v mé zemi, v Nizozemí, v environmentální otázkách, my jsme byli kdysi opravdu na špici, mnoho našich zkušeností se právě využívalo v agentuře a nyní je to obráceně. Naše politiky v této oblasti mají určitě nedostatky. My potřebujeme vás, my potřebujeme tuto agenturu, abychom nezaostávali. A jsem přesvědčen o tom, že tato agentura EEA má i důležitou roli i v podstatě v určitém semknutí Evropy, východ, západ, sever, jih, v určité harmonii. Musí samozřejmě spolupracovat s národními instituty, nejenom v té, řekněme, tradiční části EU, ale řekněme kvalitnějším, mm, viditelnějším způsobem na jihu EU, ve východní části EU, efektivnějším způsobem. Samozřejmě, že se můžeme učit od této agentury. Ale zároveň, pokud je o jejich agendu, je zde ještě otázka analýzy dopadu, jsou zde scénáře pro zelenější ekonomiku, budoucnost eh, výroby potravin do budoucna, jak to můžeme zharmonizovat se zájmy našich eh, zemědělců, farmářů a tak dále. Děkuji a nyní liberálové. Uh. Děkuji, pane předsedo. Rád bych vám poděkoval za tuto jasnou prezentaci, velice silné zkušenosti, jasné zkušenosti na vědecké, ve vědecké oblasti a zároveň zkušenosti z mezinárodní úrovně, to je jasné. Několik otázek, několik otázek již bylo zodpovězeno v těch předchozích kolech. Jedna z věcí, kterou bych rád položil, jaké jsou hlavní výzvy podle vašeho názoru v těch následujících letech a jak to vidíte mm, s, mm, s ohledem na práci agentury a zda by mohla být zlepšena? Já mm, nevidím nějak velké, zatím teda ty, ty výzvy tam zatím nebyly ještě eh, jak si zakomponovány, klimatické změny, to ano, tomu věnujeme velikou pozornost, ovšem tam je ještě, tam nás čeká ještě mnoho práce, jaká jsou řešení především, jak harmonizovat evropské politiky, jak přepojit, řekněme, otázky CO2 s znečištěním prostředí, udržitelnost udržitelnosti v oblasti energetické eh, účinnosti a tak dále. Čili tu klimatickou agendu možná propojit s ekonomickou agendou, ozelenění ekonomiky. A druhá věc, vztah mezi potravinami na jedné straně, zdroji, bioekonomikou, dále je to krajina evropská, jak ji uchovat a tak dále. A poslední věc s vaším dovolením, to ovšem bude muset prodiskutovat váš výbor, jaké jsou vznikající ty no, mm, nové problémy, například znečištění eh, moří, oceánů, eh, mm, plastem, dále nanomateriály a tak dále, čili skutečně, nebo na, například využívání hm, hloubkové, eh, hloubkových vrtů a tak dále, čili mnoho záležitostí, ve kterých můžeme být aktivní. Thank you for green. Děkujeme. Pardon. Děkujeme za zelené satuhasy. Pane profesore. Pane profesore, z vašeho životopisu vidím, že jste členem v mnoha správních radách. Od profesora Skulose jsme slyšeli, že se domnívá, že Aktivní členství ve správní radě EEA představuje práci po dobu alespoň tří týdnů za rok. Proto se vás ptám, jestli skutečně máte tuto časovou kapacitu. Děkuji. Thank you. This is a... Děkuji. Děkuji, mě je 62 let a e, já budu odcházet do důchodu z univerzity, to znamená, že se budu moci více věnovat neakademické sféře a postupně tady den po dni eh, budu snižovat svůj úvazek na univerzitě. Eh, pro mě je tento úkol příležitostí a tři týdny za rok jsou pro mě naprosto zvládnutelné, protože mně jde o to, abych se eh, trochu odklonil od práce v nizozemské politice směrem k evropské politice. ICR, kur... E, EKR, GUE a EFD stále nejsou zastoupeny eh, a tím pádem, pokud si přeje, může si opět vzít slovo frakce ESAD a EPP. Linda McEwen nejprve nepřeje. Promiňte, paní Gardiny, chcete se na něco zeptat? Nechcete. Dobrá. Tím pádem jsme eh, došli až na konec. Eh, děkuji vám, pane Velingo, a všem ostatním kandidátům, které jsme si dnes vyslechli, kteří zde dnes byli k dispozici pro otázky a vyjádřili tak svou připravenost eh, ujmout se tohoto důležitého úkolu. Děkujeme vám za to, že jste se sem přišli představit a ucházet se o toto místo. Nyní je tedy na koordinátorech, koho zvolí. Děkujeme vám ještě jednou mnohokrát, eh, přejeme vám šťastnou cestu domů. Děkuji. Mám ještě informaci pro koordinátory. Podle plánu se jednání koordinátorů bude konat v 18 hodin 30 minut tady v místnosti 4 k 2 V půl sedmé dnes večer. Děkuji. Matiasi, možná, možná bychom mohli zavolat zbytku koordinátorů, zda by nemohli přijít teď, abychom mohli začít možná trošičku dříve. Nemyslíte, že to bude možné? Ehm, můžeme poslat e-mail, eh, můžeme se o to pokusit, ale obávám se, že mezi tím stejně uběhne Eh, ta půl hodina, která nám zbývá, ale můžeme rozeslat e-maily, jakmile přijdou všichni, budeme moci zajít. Termín máme v 18.30, ale když to budou všichni, tak můžeme začít v 6.30. Eh, samozřejmě naděje umírá poslední, možná, že to vyjde.